Uh, Zí kolegové, přeji vám všem dobré ráno. Máme velmi naplněný program, pořad jednání, takže dovolte, abych začal. Děkuji všem kolegům, kteří už dorazili. Začneme tedy schválením programu a rád bych vás upozornil na změny bod 7 a 8 společná debata se bude konat v 9.15 po bodu 3 bod 4 týkající se implementace dohod o zpětném přebírání osob a e, se nebude se bude konat v 11 hodin 15 místo 90 až 10. A potom, co se týče opatření whistleblowers, ve, ve, kteří konají ve veřejném zájmu, zpravodaj Michael Patito se bude konat v 10.15 místo v 10. Boj 10, boj proti afrofobii ve 12 místo 15.45 a bod 11 týkající se výroční zprávy Evropské komise o činnosti za rok 2016 musí být odloženo. To je tedy velký počet změn. Chcete-li někdo, abych to zopakoval, rád to učiním. Pakliže nemáte námitky, schválíme pořad jednání tak, jak jsem vám ho představil. Dnes nemáme tlumočení do chorvačtiny a galštiny a potom vám předám a také teď doporučení koordinaci. 9. Eh, mm, eh, až 11. červenci jsme se setkali s koordinátory, najdete všechno ve svých podkladech, eh, takže se ptám, zda byste to schválili. A v 10 hodin budeme elektronicky hlasovat, takže prosím pěkně připravte si vaše hlasovací kartičky. A teď se dostáváme k bodu 3, což je bod týkající se návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení šengenského aky týkající se vizového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku. Naším zpravodajem je pan Diaz Demera. Kolegové, k tomuto bodu pan zpravodaj Diaz Demera hovořil o rozhodnutí rady a implikace na stávající systém VIS. A poté, co se pan zpravodaj chopí slova, vyslechneme si i stínové zpravodaje. Um, takže jsem velice rád, že pan Diaz de Mera je zde s námi. Hned mu dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Krásný dobrý den všem. Toto rozhodnutí radu, rady, o kterém hovoří, má za cíl eh, při umožnit Rumunsku a Bulharsku pasivní přístup k VIS jak za podmínku pro možnost aplikace systému vstupu a výstupu za zohlednění rozhodnutí z 10. června znamená, že u zemí týkající se nařízení výzupu a vstupu se bude konat na vnější hranici členských států, které aplikují aky šengenské ve svém celku, ale také na země neaplikující celý Schengen, ale kteří již zvládli eh, a prošli přeskumem eh, možnosti připojit se k Schengenu. A to je případ Bulharska a Rumunska. Aby existovala interoperabilita, je nezbytné, aby Bulharsko a Rumunsko měli pasivní přístup pouze v, v tom případě, aby si to mohli přečíst ty informace, pouze mm, za účelem předcházení podvodu. Stejně tak se jedná o zvýšení vnitřní bezpečnosti na území členských států, což by mělo usnadňovat boj proti závažné kriminální činnosti a terorismu. Proto, pane předsedo a drazí kolegové, doporučuji, aby parlament schválil toto rozhodnutí Rady bez pozměňovacích návrhů aby státy mohly schválit toto rozhodnutí eh, na radě. A rád bych vám řekl, že lhuta pro pozměňovací návrhy je do 12, měla být do 12. září. A 25. září bychom mohli hlasovat o tomto zasedání na našem výboru a na plenu by se mohlo hlasovat 1. října. To je vše. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám a teď eh, dostanou slovo, nebo měli dostat slovo stínoví zpravodajové, ale mm, chtěl by někdo nahradit stínového zpravodaje, který tady není? Takže prosím, děkuji, já nemám vůbec žádné podstatné připomínky, jenom jsem velice chtěl poděkovat panu Demerovi za jeho vynikající práci jako obvykle a samozřejmě bude mít i nadále naši podporu. Děkuji mnohokrát, chtěl by se někdo jiný chopit slova, není tomu tak. Prosím. Já jsem také stínovou zpravodajkou, nemáme žádné námitky jakékoliv povahy, eh, takže samozřejmě podporujeme pana Diese Demeru. Eh, děkuji, děkuji vám i ve jménu pana Demery za vaši podporu. Takže kolegové, teď budeme hovořit o hodnocení politiky bezpečnosti ale uděláme přestávku na pět minut, minut, protože musíme počkat na komisi, než dorazí. Takže eh, pět minut bude přestávka, než dorazí pan komisař. Děkuji.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 Good morning, colleagues. Ráno, kolegové. Point seven, if you could be seated. Bod 7. Prosím, abyste se usadili. Takže začneme bodem 7 a to je eh, Evropská bezpečnostní politika. Vítáme eh, tady komisaře. Komise přijala devátou zprávu o pokroku která řeší kroky na ochranu kulturních zboží, eh, kulturních statků a řeší také ehm, vývoj politiky od roku 2001, hlavní mezery a výzvy, které je nutno překlenout. Asi si vzpomínáte na to, když došlo k potvrzení eh, komise, takže my jsme žádali tehdy aby komise provedla takové vyhodnocení. A dnes chápeme, jak důležité to je, protože jsme si slíbili, že se zaměříme na naší vlastní bezpečnostní agendu zde v parlamentu, také vzhledem k naprosto jasným prioritám, vzhledem k stávajícím událostem jako v Barceloně a jinde, a také proto, že jsme vytvořili speciální vyšetřovací výbor k terorismu. A tohoto bude zapadat do této tak důležité práce. Takže dnes se máme seznámit s hlavními zjištěními této analýzy. Ta témata jsou velice široká, dají nám eh, celkový vhled do některých eh, rozhodnutí a vole v oblasti bezpečnosti. Některá ze zjištěních zahrnují například, že nedostatečná implementace členských států stávajících politik je i nadále velkou výzvou. A samozřejmě, že e, komise sama je aktivní v této oblasti a snaží se na to upozorňovat. Dále radikalizace, kyberzločinnost, e, to jsou rostoucí hrozby. A já nyní e, dám slovo komisaři Kingovi, aby nás seznámil s hlavními body tohoto, této zprávy, tohoto vyhodnocení, aby nás seznámil zejména s těmi nedostatky. A po té prezentaci budeme mít kolo otázek řečníků a komise pak odpoví na tyto otázky. Takže u, tomu, u toho tak důležitého bodu žádám eh, pana komisaře o prezentaci. Máte 15 minut. Děkuji. Děkuji za vaše dnešní pozvání. V podstatě uplynul přesně rok od eh, toho posledního slyšení před tímto výborem. Já jsem velice rád, že jsem znovu eh, mezi vámi a že vás mohu seznámit s tímto hodnocením. Posledních 12 měsíců bylo skutečně nabitých. Komise dnes schvaluje desátou zprávu o pokroku. Zabýváme se pokrokem, kterého se nám podařilo dosáhnout v tom uplynulém období. A dovolte, abych řekl alespoň pár slov, protože nemohu než na to odkázat. V průběhu loňského roku byla situace taková, že jsme výrazně pokročili, pokud jde o implementaci těchto bezpečnostních priorit, které předestřel pan Juncker v loňsk, ve svém loňském projevu stavu Unie. Posílili jsme bezpečnost na vnějších hranicích, zlepšili jsme výměnu informací. Samozřejmě, že chápeme, že stále ještě je více věcí, které potřeba udělat, posílit Schengenský informační systém, Posílili jsme Europol novými nařízeními, novými zdroji. Máme tu nyní trestní postihy na školení, financování, výcvik, výcvik teroristů, podporu teroristů. Oni potřebují samozřejmě, eh, se, se snaží získávat eh, prostředky, výbušniny a zbraně a to je to, kde, kde to je to slavé místo, které musíme Eh, mu se musíme věnovat. Eh, dále jsme také zajistili, aby eh, telekomunikační operátoři zakázali stránky s teroristickým, proteroristickým obsahem. A mm, řešíme také situaci přímo v terénu. Se, budeme se setkávat se zástupci místních komunit, starosty, středomorských zemí. To jsou iniciativy, které přispívají eh, k tomu, aby, k naší bezpečnosti. Ale kromě toho je také důležité trošku poodstoupit a eh, zamyslet se nad tím kumulativním efektem toho, co vlastně v této oblasti děláme. A to je eh, přesně smysl té zprávy, kterou jsme v červenci vydali za uplynulé desetiletí eh, nebo 15 let se hodně změnilo. Před 16 lety, 11. září, to byl prostě jenom, jenom datum v kalendáři. Ale eh, změnil se způsob, jak teroristé eh, fungují a nástroje, které máme k dispozici v boji proti terorismu, se také změnily. Takže je naprosto na místě, abychom tuto, tento přeskum provedli. Vyplývá z ní z něj, že Členské státy si uvědomují, že Evropská unie by mohla a měla hrát aktivní roli v oblasti bezpečnosti a došlo ke skutečně značné e, změně, pokud jde o angažmá členských států na evropské úrovni. E, snažíme se reagovat na hrozby a předcházet jim. Členské státy samozřejmě mají prvotní zodpovědnost chránit občany, ale evropské kroky jsou tu od toho, aby jim pomáhali, aby je podpořili. Snažíme se zaměřit na ty oblasti, kde společná řešení jsou přidanou hodnotou. Stále více věcí se dá dělat kolektivně. A nyní je jasné, že v, napříč Evropskou unii existuje určité povědomí e, o tom, že bezpečnost je e, spojena s bezpečnostní všech. Viděli jsme to v některých našich agenturách, zejména v, to, v této oblasti. Takže toto je první hloubkový přeskum tohoto druhu, pokud jde o vnitřní bezpečnost Evropské unie za poslední desetiletí. Nejprve jsme přijímali opatření na prevenci radikalizace, narušení organizovaného zločinu a boj proti kyberzločinnosti. Toto to vyhodnocení bylo provedeno po dialogu s think tanky, s různými odvětvími, s akademiky a s dalšími, včetně vás. A výsledky jsou založeny na naší vlastní interní práci, ale také na vstupech od členských států, evropských agentur. A ještě jednou chci poděkovat i vám, eh, poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, za vaši aktivní účast a za vaše podněty. Eh, celkový eh, výstup je poměrně pozitivní jednotlivé zúčastněné strany mají za, za to, aktéři mají za to, že ty politiky jsou relevantní, aktivně efektivní, mají přidanou hodnotu tím, že podporují členské státy, pomáhají jim. Samozřejmě, že členské státy mají operační zodpovědnost zajistit bezpečnost, ale smlouvy ve své stávající podobě nám eh, připisují aktivní roli. V průběhu tohoto hodnocení jsme nezjistili žádné negativní vedlejší účinky nebo zdvojování pravomocí. Možná hlavní přidanou hodnotou je přístup a výměna informací. Samozřejmě, že jsou tu v této oblasti stále ještě nedostatky, ale nástroje jako například SIS, Schengenský informační systém, zatýkací rozkaz a um, právní pomoc, to jsou všechno nástroje, které pomáhají členským státům si vyměňovat eh, informace, důkazní materiál a eh, pomáhají k tomu, aby eh, mohli být zločinci stíhaně, aby mohli být skutečně podrobeni řízení. Ehm, a samozřejmě, že zástupci spravedlnosti a vnitra, když se podíváte na Europol, Euro, Eurojust, Eh, zatýkací rozkaz a vyšetřovací eh, rozkaz, to jsou všechno účinné eh, kroky, které jsme provedli. A pokud jde o právní rámec, tak ehm, jednotlivé subjekty říkají, že jsou spokojeni s tou, tím zvýšením bezpečnosti, nejsou tu žádné velké mezery, ale stále jsou zapotřebí některé legislativní změny, abychom dokončili započatou práci na, například pokud jde o financování terorismu nebo reakce na rostoucí hrozby. A to vyhodnocení, to byla důležitá část naší práce, také e, jas, jasně z ní vyplývá, že je důležité respektovat základní práva v souladu s našimi smluvními zákaz, závazky. Um, a komise zapracovala základní práva do všech politik a, e, a e, právních norem. Posuzujeme dopad na základní práva, zapojujeme EDPS a e, agenturu pro základní práva ve všech stádiích naší práce. Snažíme se vyhodnocovat dopad nástrojů v této oblasti, což neznamená, že by se to komisi podařilo vždycky nastavit správně, ale celkové evropské uspořádání e, se snaží o to, aby e, lidská základní práva byly nedílnou součástí našeho postupu a já s vámi budu spolupracovat v tom, aby to tak skutečně byla. bylo. Eh, svoboda, bezpečnost a základní práva jsou, ne, jsou eh, neoddělitelně spojeny. Jsou to také určité výzvy a mezery. Za prvé, eh, implementace je někdy poněkud nekompletní. Můžeme být všichni hrdí na to, kolik se nám podařilo dosáhnout. Společně všem národní orgány někdy čelí těm výzvám při implementaci těchto všech změn jak víte, aktivně pomáháme členským státům implementovat směrnici o výměně údajů cestujících. Ehm, datum transpozice je, je eh, příští rok v květnu, některé země stále ještě zaostávají ehm, a komise představila implementační plán, zajistila financování, a zorganizovala pravidelná zasedání s národními experty, kde máme sdílet eh, eh, poznatky a nejlepší osvědčené postupy. Za druhé, národní orgány někdy shledávají evropské nástroje příliš komplexními na to, aby je mohli použít eh, v plné míře. V průběhu té konzultace jsme slyšeli volání po lepší spolupráce sdílení zkušeností, například více twinningu, výměn expertů. E, evropské nástroje jsou považovány za užitečné, nicméně nevždy se snadno používají, protože ty postupy jsou e, někdy poněkud těžkopádné nebo si vyžadují více školení. Například společné vyšetřovací týmy jsou někdy vnímané jako příliš komplexní na to, aby skutečně fungovaly. Budeme se snažit harmonizovat, zlepšit na e, implementaci a zlepšit národní kapacity tak, aby byly na požadované úrovni. Dále budeme podporovat výměny zkušeností a osvědčených postupů, aby fungovaly ještě lépe. Další způsob, jak zjednoduše zlepšit nástroje, je sledovat ucelenost mezi jednotlivými nástroji a soulad mezi jednotlivými nástroji, například sladění interních a externích priorit oblasti bezpečnosti nebo sladění práce různých orgánů, které se těmito otázkami zabývají, ať jsou orgány činné v trestním řízení, eh, celní orgány a justiční orgány. Dále práce na vyhodnocení rizik v oblasti be, eh, bezpečnosti dopravy, která zahrnuje subjekty z různé oblasti, eh, včetně komise, EAS a další Dopravní bezpečnost je sdíleným cílem jak externí, tak, tak interní politiky. Podporujeme i třetí země v tom, aby z, zlepšili svou kapacitu v této oblasti. A třetí otázka. Některé země mají o, poněkud omezenou kapacitu. My musíme proto združovat zdroje na evropské úrovni. Tam, kde je to potřeba, tam, kde je to nutné. Evropské agentury mohou v tomto smyslu poskytnout hodnotné uh, zkušenosti, zvláště tam, kde nějaké zemi chybí informace nebo zdroje. Příkladem je právě kybernetická oblast. Některé země žádají, aby Europol a NSA hrály silnější roli, zejména v oblasti kyberzločinu, kyberbezpečnosti. Když eh, jsme tu měli eh, například ten útok WannaCry, tak eh, byla, komise žádala, aby jednotlivé agentury v oblasti kyberbezpečnosti spolupracovaly. Takovou spolupráci musíme posílit. A komise samozřejmě eh, slíbila, že předloží bezpečnostní balíček o kyberbezpečnosti ještě tento měsíc. Čtvrtý bod, který vyplývá z tohoto vyhodnocení, a ten je možná nejdůležitější pro naši práci, to jsou takzvané eh, nové rostoucí hrozby jak ter- terorismus, kyberbezpečnost, organizovaný zločin. To znamená, že Evropská unie musí neustále aktualizovat své nástroje a e, teroristé, kteří nám chtějí uškodit, e, nikdy e, neustrnou, že vyvíjí se dál a my musíme také. Takže musíme samozřejmě revidovat a upgradeovat naše kapacity. Například pokud jde o náš boj proti radikalizaci. Tady jsme už odvedli hodně práce s vámi všemi od roku 2011 kde se snažíme dát um, um, určité um, možnosti těm, kteří jsou přímo v terénu, tak abychom měli včasná varování. A snažíme se rozšířit i e, do oblasti internetu, ale potřebujeme více kroků směrem ze spoda nahoru, abychom bojovali proti radikalizaci. Takže jsem rád, že teď ustavujeme tuto skupinu na vysoké úrovni o radikalizaci, která se setkává v pondělí poprvé, a která se má, zabývat tím, jak reagovat na bezprecedentní rychlost radikalizace, k níž nyní dochází v našich společnostech. A snažíme se zlepšit kooperace, spolupráci a naše úsilí ve snaze jí čelit. A to jak offline v našich společnostech, tak i online. Já jsem znepokojen hrozbou, kterou představuje eh, propaganda terorismu online. Nedávna, nedávno vydána směrnice proti terorismu se snaží a, eh, a zajistit, aby bylo možné zakázat takový eh, obsah a aby bylo možné chránit uživatele na internetu a aby bylo možné zajistit alternativní hlasy. Jistě je to určitý pokrok ale komise eh, nyní přišla s akčním plánem a eh, komunikační odvětví s námi spolupracuje, ale eh, je potřeba dělat v této oblasti ještě víc. A konečně musíme v některých oblastech revidovat, zda je legislativa ještě rele, relevantní, například takzvané ne, eh, elektronické platby a další. Tam musíme zjistit, jestli je naše legislativa ještě relevantní. Dále kritická infrastruktura. To byl užitečný nástroj, ale ne dostatečný. Snažíme se například omezit dopravní sektor v současném bezpečnostním prostředí. Musíme s členskými státy zvážit, jestli potřebujeme další aktualizaci. Takže tolik toto vyhodnocení. Já jsem rád, že se nám to podařilo jsem eh, rád, že jste mě o to požádali. A celkově myslím, že postupujeme vpřed, ale i nadále je tady velký prostor. Eh, k ti, kdo nám škodí, se vyvíjejí a my musíme se vyvíjet eh, spolu s nimi. Mm, tak aby nás nepřeběhli. Nesmíme se nechat eh, vyvést z míry jejich úsilím a musíme být připraveni hájit nás na naše společnosti, naše hodnoty. Toto je pouze východisko celého tohoto procesu, základem k, eh, k naší disku, základ k naší diskuzi. Já eh, samozřejmě budu rád, když si to prostudujete, vyvodíte z toho vlastní závěry budeme o tom hovořit i s členskými státy, agenturami a dalšími zúčastněnými subjekty. Chceme od vás zpětnou vazbu, protože jedině tak eh, uvidíme celou věc z širší perspektivy a budeme si moci udělat eh, lepší představu o tom, jak je posunout dál. Děkuji, pane komisaři. Dám slovo poslancům, začneme koordinátory. A byl jsem také informován o určitých náhradnících takže za paní Mecolu je tady náhradník. A promiňte, kolegové, prosím, kdybyste dodržovali dvouminutový časový eh, limit, protože máme čas pouze do čtvrtné na Pan Diaz Demera, prosím. Děkuji mnohokrát, <clears throat> pane předsedu, pane komisaři, velice pozorně jsem si vyslechl eh, váš příspěvek EPP i já hm, bychom rádi učinili následné připomínky. Eh, když se podíváme na tvrdou realitu, tak politika bezpečnosti znamená, že zatím všechny zúčastněné strany nemohou být spokojeni, protože neexistuje žádná absolutní bezpečnost, jak ukázala situace v Barceloně a ve Finsku na, v, tě, v těch teroristických útocích, ke kterým došlo. Musíme být obezřetní. Co se týče těch čtyř základních výzev a jak jim čelit, naprosto souhlasím s jejich eh, definicí. Zdá se mi zásadní, abychom pomáhali členským státům ve správné aplikaci legislativy, která má zásadní význam. V roce 2004 2014 byl již schválen příslušný legislativní akt, který bychom měli správně aplikovat. Jeden z pilířů Evropy bezpečnosti je interoperabilita systému. Proto dovolte, pane komisaři, abych se vás zeptal, jak postupují přípravné práce týkající se legislativního návrhu Omnibus o interoperabilitě, protože počítalo se s tím na prosinec tohoto roku. Kromě toho je třeba lépe zapojit agentury Unie. Chci vidět, zda agentury disponují dostatečnými prostředky, aby mohly uskutečňovat své úkoly a jak komise zamýšlí zlepšit synergie práce mezi nimi tak, jak to bylo vyjádřeno ve sdělení komise. Boj proti kriminalitě a snižování riziků, rizik by se měla soustředit také na preventivní práci v oblasti potírání terorismu. Dnes máme v Europolu a FA je velmi důležitý bod, jak víte. Teď se koná velmi důležitá schůzka všech šéfů policie členských států. Důležité je, abychom velice rychle začali aplikovat legislativu a abychom také schvalovali aktuální novou, protože eh, terorismus je velmi rychlý ve svých aktivitách. Je třeba, abychom využili příležitosti pro analýzu toho, zda stávající opatření v potírání terorismu jsou dostačující pro předcházení těmto rizikům je třeba proskoumat všechny legální možnosti. Učiníme všechno, co bude v našich silách, v naší politické skupiny, abychom snížili možnosti rida, radikalizace, abychom eh, zvýšili prevenci v boji proti terorismu. EPP je připravená spolupracovat v oblasti výměně informací a je pro lepší interoperabilitu ve sdílení údajů a také se zasazuje o neutralizaci e, zbraní a e, chce posílit spolupráci mezi třetími státy a členskými státy EU podporujeme cíle, které komise formulovala ve své předloze. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní má slovo paní Sipl, SAD. Děkuji panu komisaři za přehled a nástin této zprávy. Já se domnívám, že jednou z dobrých zpráv eh, pro nás a naše občany je eh, to, že nebyly identifikovány žádné větší mezery v legislativě. Na straně druhé, a vy jste to jasně pojmenoval, je zde, zde zapotřebí lepší implementace a e, lepšího využití toho, co již máme a možná i e, určité změny ve stávajících opatřeních. E, ale jinak doufám, že budeme moci pokračovat v těchto dobrých výsledcích. Přesto bych se ráda zaměřila na tři oblasti a chtěla bych také podat určité osobní prohlášení k justiční kontrole Evropského soudního dvora. My tam spatřujeme určitou mezeru. Eh, my eh, jsme eh, slyšeli, že Evropský soudní dvůr řekl, že není zcela souladu eh, stávající eh, směrnice a eh, o uchovávání dat a proto byla, nebo je podrobena přeskumu, ale národní směrnice tohoto typu stále platí, takže tady existuje určitá mezera, pokud jde o účinnost tohoto rozhodnutí soudu. Mám ještě další otázku. Pokud jde o omezené kapacity na národní úrovni a také Eh, využívání zdrojů a eh, odbornosti. Kontrolovali jste eh, také ty omezené kapacity na národní úrovni, respektive důvody pro tyto omezené kapacity? nemají snad členské státy možnost mm, generovat další zdroje? Je to věc nedostatku finančních prostředků a nemohlo by to být kompenzováno na evropské úrovni? A další otázka k elektronické evidenci a spatřuji v tom praktický problém, protože i když se postupně snažíme o harmonizaci systému, eh, pravidla v členských státech se stále ještě výrazně eh, liší. Eh, někdy to v jedné zemi spadá pod trestní právo, v jiné zemi pod občanské právo. V jedné zemi můžete eh, eh, dostat trest odnětí svobody na 2-3 roky, eh, jinde zase zcela jiný trest. Tak neznamená to, že tady ohrožujeme určitou harmonizaci na národní úrovni v této oblasti elektronické evidence a není tady nutno posílit pravidla a za třetí, eh, souhlasím s tím, co jste uvedl ve zprávě, pokud jde o zvláštní výbor eh, pro terorismus a eh, chtěla bych navázat na to, co uvedl kolega o radikalizaci. Vy jste to také zmínil v projevu, že tedy e, způsob, jakým terorismus v Evropské unii funguje, se radikálně proměnil od prvních útoků do dnešního dne a radikalizace už e, nevychází z jedné velké organizace, která proniká do Evropy, ale e, některé myšlenky se už šíří, respektive se šíří v myslích lidí a objevují se spíše jednotlivci páchající tyto útoku, útoky a proto musíme promýšlet způsoby, jak tomu čelit už i na národní úrovni. Domnívám se, že je před námi spousta práce. Děkuji. A kolegové, prosím, abyste maximálně eh, mluvili tři minuty. Eh, není to váš problém, ale my budeme hlasovat eh, hned poté, proto musíme dodržet časový limit, takže dvě, maximálně tři minuty. Eh, nyní za EKR místo paní Stevens. Eh, Máme náhradníka, děkuji. Pane předsedo, mám otázku. Jak eh, víte, před několika týdny došlo k teroristickému útoku, útoku ve Finsku. Eh, severoafrický eh, džihadista zavraždil dvě osoby a další zranil. Tato osoba strávila určitý čas v Německu, kde byla také usvědčena z trestných činů, ale informace o tom nebyla zaslána do Finska, kde se objevil jako nezletilý migrant, dokonce pouze tří lety. Kdyby byly bývaly finské orgány informovány, o jeho džihadistických aktivitách, tak by eh, se určitě tomu mohlo zabránit. Takže tady eh, nejde o nedostatek eh, nástrojů a legislativy, ale jde o to, že data nebo údaje se vůbec nepostupují dále a nevyužívají. Takže jak vytvořit rovnováhu mezi pokušením vytvářet nové nástroje a snahou využít efektivně stávající nástroje. Děkuji. Nyní za Aldem a slovo Natali Grisbeck. Děkuji, děkuji pane předsedu, děkuji pane komisaři. Já velice mm, děkuji za vaši prezentaci, i když já osobně jsem si nemohla přečíst to, co jste nám poslal, ale samozřejmě to ještě doženo. Jenom několik rychlých poznámek mm, týkající se eh, co možná nejužší spolupráce mezi komisí, parlamentem i členskými státy. Děkuji vám za ten dokument. Možná, že si vzpomenete, že i my jsme žádali interní studii o efektivnosti nejrůznější legislativy a evropské politiky v boji proti terorismu, která byla prezentována před letní přestávkou. Já jsem byla velmi překvapena, když jsem viděla, že něco jako evropská galaxie, čili velice veliká různorodost potírání terorismu. A, a já bych ráda viděla, jak jakým způsobem můžeme vás podpořit v úspěchu, abychom měli větší koherentnost ve všech těchto nástrojích. A, e, také Vícekrát již bylo zdůrazněno, že se nám může podařit lépe reagovat efektivním způsobem, budeme-li skutečně úzce spolupracovat mezi jednotlivými členskými státy za zachování zásady subsidiarity, eh, protože také samozřejmě členské státy dbají na dodržení eh, subsidiarity v oblasti bezpečnosti v určitých oblastech ehm, Podaří se nám všem docílit evropské bezpečnosti na základě lepší výměny informací. Hovořil jste ve své prezentaci o nezbytné rovnováze. Samozřejmě tady na našem výboru Libe to je něco, co nám leží na srdci, a sice nalézt co nejlepší nástroje pro zajištění bezpečnosti, což je zakotveno také v našich listině základních práv. Je třeba reformovat legislativu, ale myslím si, že tady ještě nebyly vyhotoveny příslušné studie dopadu. Ta studie, kterou jste prezentoval, eh, analyzují se v ní jasné dopady? těch ustanovení, eh, k jejichž formulaci často dochází v naléhavé situaci a eh, to možná oslabuje ten charakter této legislativy. A pak jsem chtěla říct, že naprosto sdílím to, co jste označil jako tu červenou nit, která se táhne všemi vašimi snahami, čili koherentnost veřejných politik, ale domnívám se, že je zapotřebí, abychom společně lépe dosáhli opravdové koherentnosti ve spolupráci mezi členskými státy, například v SIS. Některé státy to využívají lépe, některé hůře, některé disponují nekompletními informacemi nebo nemají příliš kvalitní informace jak lze opravit rychle tu, napravit rychle tuto situaci. A teď mám spíše rozpočtovou otázku týkající se vnitřní bezpečnosti. Eh, vy jste připomněl, že je zcela uh, zásadní více se zapojit členské státy do tvoření evropské legislativy svými náměty, svými idejemi a my jsme na to upozorňovali v pozměňovacích návrzích, to učinil kolega, který sedí vedle mě. A samozřejmě se musíme Víte, že došlo ke snížení o 40 v jedné položce a jak tedy chcete dosáhnout efektivní práci? A za zelené pan Albrecht, prosím. Uh, Děkuji. A za prvé bych eh, také chtěl eh, říci, že mám radost z této zprávy, která eh, ukazuje to, co si také myslím, že Evropská unie je na správné cestě, ale že musíme ještě zapracovat na nedostacích a sdílím také pohled na ně. A o tom bych ještě chtěl pohovořit. Když hovoříme o financování terorismu, tak to je klíčové, jak jste řekl, ale chci ještě dodat, že to také musíme vnímat z hlediska čerpání financí eh, na boj proti terorismu, odkud přicházejí, zejména z Evropy. Když eh, hovoříme o hlavních eh, financích islámského státu, tak se musíme podívat na naše obchody se Saudskou Arábí. Myslím, že komise by to také měla projednat horizontálně s ostatními kolegy. A také tady hovoříme o financování, které přichází ze zdrojů organizovaného zločinu. Terorismus je priorita, ale nesmíme zapomínat, že to představuje pouze malou část zločinů páchaných na úrovni EU a e, většina organizovaného zločinu je propojena s financováním terorismu, takže musíme bojovat také proti organizovanému zločinu. Za druhé, pokud jde o e, nedokonalou implementaci, to, co jste řekl, je v pořádku a to nejdůležitější je právě implementace. Kolegové to již řekli. E, chci pouze říci, že někdy policejní policejní orgány potřebují pomoc při aplikaci nových pravidel, například evropského eh, eh, nařízení o eh, vyšetřování. Tady by evropské nebo policejní orgány určitě potřebovaly pomoci při uplatňování tohoto nástroje, zejména pokud je o přeshraniční spolupráci. Pokud jde o omezené kapacity, s tím souhlasím, ale opět je to i věc politické prioritizace. My jsme miliardy vynaložili na eh, dva systémy uchovávání dat. 99% jsou spíše irrelevantní data a máme Eh, problém, který již eh, pojmenoval pan Haloa, že totiž nyní musíme eh, vynaložit finanční prostředky na osoby, které budou tato data využívat, zpracovávat a na nástroje, které jim budou pomáhat při vyšetřování. Myslím, že společné vyšetřovací týmy v Europolu, Eurojustu jsou na to vhodné mnohem lépe. Dále, pokud jde o radikalizaci, tady máme, nebo bude budeme mít v Evropském parlamentu zprávu a na to by se měla Evropská komise také podívat. A e, ještě bychom se měli e, věnovat i tomu, že vazba před soudním e, líčením zatím není eh, také dostatečně, dostatečně eh, brána v potaz eh, ve vztahu k radikalizaci. A nakonec, jestli je to v souladu se základními právy. Já chápu, že se tomu věnujete velmi důkladně, ale říkáte-li, že soud je jakýmsi dozorcem a vy se jim řídíte a tak bych dodal, že komise je strážkyní smluv a je důležité zajistit, aby eh, právní stát byl stále eh, ještě eh, tedy v platnosti. Jestliže komise se eh, soudní rozhodnutí dostatečně neimplementuje, tak budeme mít určité eh, problémy. A eh, také na úrovni členských států legislativa ohledně uchovávání dat není zcela v souladu s výrokem Evropského soudního dvora. Tady musí zasáhnout Evropská komise, eh, která musí zajistit implementaci, například eh, směrnici o eh, jménech cestujících. Tady skutečně vyvstávají velké otazníky když tedy například soud nařídí, že když osoba ukončí svou cestu a e, e, ne, e, její jméno není zaneseno v žádném seznamu rizikových osob, tak potom údaje o takovéto osobě musí být vymazány. Na to je nutno dbát. Jak jste si asi všimli, přicházejí eh, kolegové eh, na hlasování, které proběhne v 10 hodin 15 eh, minut a chci vás upozornit, že hlasování nemůžeme odložit, protože kolegové mají přesné termíny odjezdu. Prosím proto, abyste dodržovali časový limit dvou minut. Opět vás na vás na to upozorňujeme, abychom měli ještě čas vyslechnout pana komisaře. A nakonec koordinátorka za EFDD, paní Wimberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři Kinku. Je poměrně politování hodné, že po letní přestávce je třeba mít tady minutu ticha ne jenom kvůli jednomu, ale kvůli dvou teroristickým útokům. A já se musím stydět, že k tomu dochází tak často, že už nemáme normální způsob života, když normalitu. Když se podíváme na zprávu, zdá se, že bychom mohli být spokojeni s prací komise, Eh, protože co se týče bezpečnostních otázek, myslíte si, že je to skutečně tomu tak, že je to uspokojivé? Podívejme se na to, eh, kolik lidí zemřelo při těch útocích. Je třeba spojit naše síly, abychom zarazili všechny teroristické útaky. Ale samozřejmě je obtížné jak si předvídat ten konkrétní teroristický útok. Dochází k útoku na lidi na ulicích, buď někdo na ně útočí nožem, nebo se do nich najde nákladním vozem, ale něco takového nelze předvídat. Jakým způsobem lze tedy zabránit takovým způsobům teroristických útoků? To, co se stalo v Bruselu, to bylo spíše organizováno celou sítí teroristickou, ale tady eh, v těchto případech nedávných jsme viděli, že IS se obrátil na jednotlivá individua, aby páchali teroristické činy v Evropě. Jak tedy mohou jednotlivé členské státy se tomu bránit? A potom sdělení z 15. března tohoto roku hm, vyža- eh, zakládá v formy vzdělávání a zároveň také kriminalizovat pokus o terorismus, ale jak se tento předpis schválený v 15. března prosazuje v členských státech. Máte nějaké informace o tom? To tež se týká takzvané deradikalizace. Když se podíváme na příslušnou síť kolik eh, osob mohlo být skutečně deradikalizováno a kolik z nich eh, bylo odsouzeno. Eh, podle mého názoru je nutno, abychom tady měli tvrdé, pokud, pokud, tvrdé tresty jako odstrašující prostředky. Děkuji. Děkuji a tady jsou ostatní řečníci. Mrs. Jimenez Becerril, um, if I could ask pokud bych mohl požádat opět kolegy, aby dodrželi dvouminutový časový eh, limit, budu velmi vděčen. Takže paní Holmajer má nyní slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Já bych se vás ráda, pane komisaři, zeptala, co se týká... Ten, vy jste hovořil o Joint Investigation Teams, o společných vyšetřovacích týmech. Vy se pokoušíte pomáhat členským státům v tom, aby se dostali na odpovídající úroveň, ale já jsem udělala spíše, já myslím, že se udělala spíše obrácená zkušenost, e, protože e, úředníci na místě a policisté si a vyšetřující si velice stěžují na příliš velkou administrativní zátěž, Eh, eh, protože eh, oni jsou zavaleni administrativní prací. Nebylo by nezbytné z naší práce právě pro ně usnadnit všechny ty požadavky, abychom veškeré ty postupy zjednodušili pro týmy, které chtějí spolupracovat. A druhá otázka, non-cash payment. Došlo ke konzultaci na komisi k této otázce, kde takřka 100% účastněných eh, se vyslovilo proti odstranění peněz v hotovosti. Eh, já chápu, že nikdo se nechce koupit balíček úvěrových kreditních karet že prostě ten normální průběh eh, nemusí, prací nemusí být pokryt eh, kreditními kartami. Eh, jak je to tady v tom non-cash payment, jak to postupuje? Existovala tady tedy celá řada připomínek k tomu, čili co hodláte v této oblasti podniknout. Děkuji vám za vaši stručnost, paní Činiči. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji, pane předsedu, děkuji panu komisaři za to, že mezi nás přišel a informoval nás o pokroku v této oblasti. Kolegové již hovořili o tolika tématech a nemáme mnoho času, já to vím. Eh, chci mm, se zmínit pouze o jednom důležitém tématu, které se týká nejrůznějších forem kriminality, které dnes existují. Už jsme slyšeli, že informační systém funguje pouze tehdy, když státy také poskytují korektní informace, které eh, dají do systému a je třeba také, aby k tomu docházelo včas, aby šlo eh, tyto informace využít v reálném čase. Já vím, že některé členské státy mají potíže s databankami, protože ty jsou tak komplikované a složité, že tam není možné eh, do nich dát eh, rychle potřebné informace. Mm, možná, že by tady bylo nutno poskytnout eh, jim větší podporu. A pak bych se ráda zeptala na evropské nařízení kde musí docházet k výměně těch, kteří se účetní školení a ti, kteří ho poskytují. Mám tím na mysli eh, spolupráci vyšetřujících týmů a potom poslední slovo k radikalizaci, kde dochází k radikalizaci. Možná ve vězení, ale možná už ve vyšetřující vazbě. A E, samozřejmě e, také prostřednictvím propagandy. Už tady e, je vysílán, už byl vyslán první signál, ale potřebujeme abychom spojili všechny naše systémy. Myslím si, že všechna se radikalizace týká, to znamená, že tady je potřeba ještě užší spolupráce a musíme také spolupracovat s velkými providery, abychom mohli postupovat proti radikalizaci. Děkuji. Again, sorry to cut people short. Ano, děkuji. A omlouvám se, že vás přerušuji, ale není pan Depre, prosím. Děkuji, pane předsedo pane komisaři, těch dvou minutách, eh, které mám k dispozici, budu hovořit jen velmi stručně. Hovoříte o ústřední roli evropských agentur a přidané hodnotě evropských politik. Vytvořili jsme Europol, no dobře. Ale víte, že zatím se nepočítá s tím, když například se do systému SIS eh, dá nějaký signál, že se to eh, automaticky komunikuje Europolu. Zatím se s ničím takovým, s takovou automatickou komunikací nepočítá. Když eh, někdo překročí hranici a, a je, je poté zachycen, tato informace je pak info, dána pouze státu, ne Europolu. Takže my tady máme jakési Evropské centrum boje proti zločinu, ale přitom mu nejsou komunikovány všechny informace, které potřebuje k tomu, aby účinně fungoval. Takže já potřebuji, aby komise podpořila tuto myšlenku, která by měla být v reformě SIS. Eh, Několikrát eh, jsem také zachytil ve vašem projevu to, že bychom měli harmonizovat různé bezpečnostní prvky v, v kartách, eh, v průkazech totožnosti. Počítáte s tím, protože ty se falzifikují, víme, že teroristé využívají několik dokumentů totožnosti a není tam dostatek bezpečnostních prvků. Můžete nám prosím sdělit, jaký je stav vašich úvah v této oblasti? Dále, a vím, že to je ještě citlivá, citlivější oblast, jeden z vašich eh, kolegů, který tady byl v pondělí, eh, který žádal, aby byla vytvořena European Intelligence System. Můžete potvrdit, prosím, že toto je předmětem vašich úvah, diskuzí v rámci komise ve stávající situaci. Můžeme očekávat e, nějaké návrhy v této oblasti a konečně, ne, nebo moment, končím, protože vypršel mi řečnický čas. Děkuji. Děkuji. Paní Gomeš. Dvě minuty. Pane komisaři, já už jsem tuto otázku položila v jiném kontextu, ale pořád jsem ještě neobdržela jasnou odpověď. Myslím, že je to velice důležité k tomu, co se opravdu vlastně stalo ve Španělsku, kdy byl ten útok v Barceloně, hovoříme o tom, že katalánská policie nemá přístup do eh, databáze Europolu. Já neakceptuji to, že někdo říká, regionální eh, policie nemá takové právo. Bojovali jsme za výměnu informací i v rámci zemí, i na regionální evropské úrovně. To je klíčová otázka pro účinnost výměny informací. Před dvěma dny komisař Moskovici Eh, přišel s zajímavou informací o karuselovými podvody. Karuselové podvody, které umožňují sítím, jako je Al-Qaida, dostat hodně peněz prostřednictvím systému, který vyplývá z toho, že členské státy prostě nereformovali DPH. Takže to je něco, v čem bychom se měli víc angažovat. Pokud jde o boj proti praní špinavých peněz, protože členské státy je nadále umožňují systémy, které prostě dávají šanci teroristům, můžou jim financovat a nejsou to předplacenky. Pokud jde o DPAH, tak to, to jsou miliardy, to jsou miliardy ročně, pět miliard ročně. Děkuji, pane předsedo. Rád bych informoval Anu. Ana nemá informace. Přečti si následující článek. Článek 8 nařízení Europolu. Článek 7 Europolu eh, hovoří o jednotlivých národních organizacích a článek 8 se týká zaměstnanců. A eh, my v Madridu například máme dva reprezentanty a mohl vám dát jejich eh, kontakt. To znamená, že všichni mají přístup k databázi Europolu. Ano, takže můžeme pokračovat v této diskuzi později. Děkuji, kolegové. Cecilie Kiange a paní Jiménez Becerril. Prosím, můžete to stlačit pod, pod minutu, Cecílie, minuta. Protože bohužel dochází čas. Ano, děkuji. Ano, jen pár minut. Pane, pane Depre, máte zapnutý mikrofon. Není? Tak. Dobře. Takže děkuji. Já eh, nesmírně oceňuji eh, příspěvek pana komisaře, jeho analýza byla přesná, ehm, je opatrně optimistický, ale i skutečně ta opatrnost je na místě. Ale je zároveň dobré být realističtí. Takže hovořili jsme o budoucím eh, setkání s, ehm, v, v NIS s, s těmi Eh, starosty, to je důležité zapojit do toho všechny, všechny subjekty, všechny zúčastněné. Je důležité, abychom pracovali s lidmi přímo v terénu, přímo na místě. Protože na národní úrovni dojde k těm, to, tam se dějí ty skutečné kroky, takže tam, musíme, tam to musíme posílit, musíme mít aktivní občany. A ještě jedna věc, silná spolupráce s třetími zeměmi. To tu tolik nezaznělo v tom projevu, protože právě i tam dochází k radikalizaci, musíme silně spolupracovat s třetími zeměmi. Pokud jde o možnost vystopovat finance, boj proti radikalizaci a deradikalizaci. Jedině tak můžeme lépe bojovat proti diskriminaci, rasismu a tak dále. Takže končím, už končím, ano. Děkuji, že nás informujete také o dalším zasedání. Děkuji. E, prosím jednu minutu. Ano, děkuji. Děkuji za to, že jste zde. Hovořit španělsky. Domnívám se, že velký problém, který máme, je, že teroristé jsou daleko rychlejší než my. A než se pohneme, když musíme dávat, eh, pracovat na nové legislativě, schvalovat ji, implementovat ji, eh, sdílet eh, prostě s polopráce pravodajských služeb, to postupuje všechno daleko pomaleji. Podívejme se na atenta v Barceloně. Viděli jsme, že existuje nová strategie, jako by se vracela zpět. To znamená, že tady v tomto atentátu internet nehrál vůbec žádnou roli. Proto bylo snadnější je dopadnout. Ale jiný bod, to je radikalizace radikalizace, která není adekvátní. Oni nebyli radikalizováni. Byli to velice mladí hoši, kteří spáchali tento atentát a kteří byli integrovaní. A e, proto i v tomto smyslu vidíme, e, že, že to prostě nebyl ten způsob e, toho nejmodernějšího způsobu terorismu podívejme se na všechny, na, pro, na komunikaci, která tam existovala, nebyla dostatečná, co se týkalo výměny informací. A to je důležité, abychom se z toho poučili, protože nemám času, já bych chtěla hovořit daleko více o tomto atentátu, ale na to bych potřebovala víc času. Pan Rachoj, náš prezident španělský, Eh, má zasedání týkající se eh, na schůzce o potírání terorismu s Makromem žádal také, abychom měli tady eh, nějak nějakou pomoc pro oběti terorismu, abychom měli nějaký legislativní nástroj, eh, který by dal určité možnost rovného nakládání a pomoci eh, obětem terorismu ve všech státech. A ráda bych, aby došlo k posílení spolupráce i tady. Ano, všichni potřebovali více čas. To je jasné, ale protože máme tak nabitý program, tak jsme museli i tak důležité věci vmístit do tak, eh, krátké, do tak krátkých projevů. Omlouvám se za to. Ale prosím o vaši schovývavost. Pan komisař eh, teď odpoví. Pak budeme hlasovat. Pane komisaři, dávám vám slovo. Děkuji za vaši účast. Já samozřejmě nemohu zareagovat úplně na všechny podrobné věci ústně, ale vrátíme se k tomu. Jsem vám k dispozici. Já jsem vděčný za eh, to, jak aktivní jsme v těchto všech věcech. Někdo řekl, eh, použil ten termín opatrně optimistický. Já myslím, že jsme eh, se snažíme být realističtí. Měli jsme přes léto několik útoků, nejenom ty, které jsme zmínili, Španělsko a Finsko, ale ještě další. Ehm, a to ukazuje, že ta teroristická hrozba je stále aktivním nebezpečím. Úplně neodstraníme eh, terorismus samozřejmě, ať, eh, nebo organizovanou, to hrozbu organizovaného zločinu, ale musíme jim zkomplikovat život, aby to bylo stále těžší a těžší. A to je, myslím, to, o co se snažíme. Eh, pokud jde o ty útoky, tak eh, a samozřejmě věřujeme solidaritu se všemi obětmi, to je jasné, musíme jim eh, dát pomocnou ruku. Byl jsem ve Finsku včera, hovořil jsem s ministry, pokud jde o eh, kroky a pokud jde o poučení z tohoto útoku. Vím, že se podobně diskutuje i ve Španělsku. Ehm, Europol se angažoval Ehm, po, po, po útoku ve Španělsku a v Turku. A my jsme v kontaktu s místními orgány a my samozřejmě máme jednu hlavní výzvu a ta spočívá eh, v implementaci. V tom, abychom získali maximum z toho, co už, vyzískali maximum z toho, co už máme k dispozici. A to je ta červená niť, která se vyne um, tím vším neděláme samozřejmě nic nového, ale... Daniel. Tak musíme se postarat o to, aby to bylo implementováno, aby to fungovalo. A e, to platí pro mě, pokud jde o informace, informační výměny a další oblasti. E, musíme se snažit z těch systémů získat maximum, potřebujeme přesné informace, potřebujeme, aby byly sdíleny včas, aby byly k dispozici všem těm, kteří eh, to používají. Eh, to jsou ty hlavní výzvy, na které se musíme zaměřit. Dlouhodobější perspektiva struktur na evropské úrovni, na jakékoliv úrovni, eh, o tom se můžeme dál bavit. Ale můj problém spočívá v tom, že teroristé a ostatní Eh, prostě nečekají, ne, ne, ne, oni nepočkají na to, až proběhnou ústavní eh, rozhovory v Německu, eh, na, na ty poslední změny v legislativě ve Finsku, pořád, i když tam bude ta změna, pořád to bude výzva. Takže já se potřebuji teď zaměřit na to, co můžeme udělat teď hned. A to je s vaší pomocí něco, o co bych se rád pokusil. A samozřejmě to vyžaduje praktickou podporu. Myslím, že se musíme zaměřit na to, jak používáme tyto sítě vzdělávání vzájemné podpory a potřebujeme se zabývat také tím, jak funguje financování v této oblasti. To musíme dále rozvíjet. Pokud se podíváte na statistiky, mm, tak eh, to, co se vyčerpává z toho bezpečnostního fondu, není příliš dobré, protože eh, jsou tu věci, které potřeba financovat. Musíme se tím znovu zabývat, eh, musíme za, z, eh, to financování musí mít lepší flexibilitu, tak, aby bylo možné reagovat na naši potřebu. Pokud jde o jmené eh, údaje cestujících, to stále prochází přes národní alokace a to prostě někdy nefunguje. Země, která potřebuje nejvíc pomoc, pak ne, nemusí mít největší alokaci. Takže tím se, tím se opravdu je potřeba se zabývat. Um, pokud jde o budoucí agendy, tak samozřejmě se pokusíme řešit ty individuální body, ale doufám, že společně se nám podaří definovat priority naší budoucí práce. A moje doporučení další, pro další diskuzi je, že kromě implementaci všech různých forem je důležité znásobit naše úsilí, pokud jde o boj s radikalizací, protože se ta se přesouvá a vyvíjí. Potřebujeme být lepší v boji s ní, potřebujeme se z čerstva podívat na financování terorismu, samozřejmě také financování eh, ter, eh, obecně zločin, zločinnosti, ale zvláště terorismu, jak eh, tu zaznělo, dochází k pohybu financí i, i, i pokud jde o tyto takzvané nízkonákladové útoky, eh, potřebujeme více informací, potřebujeme lépe využívat, abychom byli schopni lépe čelit těmto útokům. Také si musíme být vědomi, jak se změní systém poskytování financí eh, na terorismu. Něco z toho jde z Evropy, něco z toho jde zvenku. Mm, mám, jak, máme informaci, že se například přesunují fondy, fondy z Iráku a ze Sýrie. A hrozí, skutečně hrozí, že dojde k novému přísunu financí eh, pro teroristy. A my musíme se zabývat tím, co s tím. A musíme znásobit naše úsilí na ochranu veřejných prostor. Protože dochází k sérii útoků, myslím, že to nezasta- nepřestane a musíme dělat, co můžeme na všech úrovních. Na úrovni měst, regionů, a abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom chránili naše občany eh, v jejich každodenním životě. Děkuji a jak jsem řekl na samém začátku, jsem rád, že jste mě o to požádali, jsem rád, že jsme eh, tuto eh, iniciativu realizovali, ale potřebujeme spolupracovat dál. Děkuji eh, mnohokrát, eh, pane eh, komisaři. Byly tady ještě konkrétní otázky, ale neměli jsme bohužel čas je již položit. Nicméně před koncem roku se ještě jednou vrátíme k tomuto tématu na zasedání našeho výboru. Vážení kolegové, za minutku přistoupíme k hlasování. Prosím, abyste měli strpení pár minut a hned pak zahájíme hlasování.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 Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. Kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, můžeme pak přistoupit k hlasování. So we have the draft opinion on legitimate measures to... Takže první bod, legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společnosti a veřejných orgánů. Spravodajkou je paní Ruiz. Začínáme hlasovat bod 19 a zahajuji hlasování. The Vote is still open. The Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Kompromis 7. Vote is open. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. 29. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Promiňte. Takže schváleno navzdory mě. Kompromis 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Podněvací návrh 36 zahajuji. Uzavírám. Schváleno. 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 46. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Schváleno. 61. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Schváleno. 62. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Schváleno. 63. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 63, zahajuji hlasování. Pardon, 64, opravuje se pan předseda. 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 67, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozněvací návrh 69. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 72 zahajuji. Končím. Schváleno. 75 zahajuji. 75. Je to tak? Ano, 75. Zahájeno. tak abych i já hlasoval správně. Uzavřeno, schváleno. 76, zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Úvodní ustanovení číslo 1 zahajují. Ukončeno. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji. Uzavřeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji. Hlasování je ukončeno. To je schváleno a konečné hlasování zvednutím ruky hlasují, eh, zahajují hlasování, pardon, elektronické hlasování. Zahajují hlasování a končím hlasování. Schválno 32 pro, 5 proti, 12 se zdrželo. Já blahopřeji eh, zpravodajce. Chance. colleagues, if we just pause for five Kolegové, uděláme si pětiminutovou přestávku a pak se pustíme do bodu 6, konkrétně v 10.35. Takže pětiminutová přestávka a pokud odcházíte, prosím, rychle. Takže začínáme opět v 10.35. Uh,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 Um, Kolegové, jste-li připraveni, můžeme začít s bodem 6. Poslouchali mě, mě vůbec někdo? Eh, mohu eh, se obrátit na Natalii. Počkej, než půjdeš, chtěl jsem se zmínit o tom, že se musím omluvit. Ten poslední bod jsme museli zvládnout během hodiny, čili rád bych řekl všem kolegům, že budeme potřebovat více pro tento bod. Museli jsme zkrátit všechny přístup, eh, všechny příspěvky. Já se za to moc omlouvám to bylo prostě, když jsme hovořili s komisařem a prostě nemohli jsme to udělat jiným způsobem, než zkrátit vaše příspěvky a žádám všechny kolegy, kteří museli hovořit eh, stručněji o omluvu a jistě sorganizujeme ještě podobné setkání. Děkuji vám za vaši trpělivost. Teď jdeme tedy k bodu 6 a to je prezentace komise týkající se eh, eh, EOLISy, Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zpravodajku je Monika Makovej, ale není tady a Helka Stevens ji dnes nahradí nařízení bylo již schváleno v roce 2011 a EULISA odpovídá za operační řízení druhé generace SIS a samozřejmě Eurodaku. Čili já teď dám nejprve slovo komisi, aby vysvětlila cíl tohoto návrhu a poté bude nasledovat výměna názorů eh, s Helgou Stevensovou, která nahrazuje zpravodajku Makovej a slovo dostanou také stínové, stínoví zpravodajové, jakož i další členové výboru budou mít zájem. Takže prosím pěkně, zástupce komise má slovo na 10 minut. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Než začnu s prezentací, s detailní prezentací tohoto návrhu, dovolte, abych se vrátil k diskusi, kterou jste měli s komisařem Avramopoulosem v pondělí, kdy komisař ve svém projevu zdůraznil, že EU Líza je zcela zásadním aktérem pro dobrou výměnu informací eh, v rámci posílení bezpečnosti na hranicích a za druhé, že EULISA by měla prohloubit interoperabilitu naši systémů. EULISA byla významnou eh, hrála významnou roli právě ve spolupráci členských států v rámci interoperability a bude i nadále posilovat interoperabilitu eh, systému Evropské unie v případě, že s tím budou souhlasit oba spolulegislativci. A teď eh, konkrétně pro nový mandát pro EU Líza, eh, kterou komise 29. června předložila, jakmile to schválí spolu pravodajové, nahradí stávající nařízení pro EU Lízu z roku 2011. Dovolte, abych na začátku hned zdůraznil, a je důležité to vědět, že tento návrh nepřichází z čista jasna, eh, protože zahrnoval celou řadu legálních zdrojů. Za prvé zohledňuje doporučení z roku 2015, kdy proběhla evaluace a to bylo zhrnuto ve zprávě komise 29. června tohoto roku. A vyvozujíc z těchto doporučení dostane agentura, dostane agentura nové odpovědnosti, zejména transfer komunikačních strategických úloh od komise, které budou přeneseny tedy agentura. Tyto převody, transfery se týkají implementace rozpočtu, akvizice a smluvních eh, záležitostí. Za druhé, eh, Teď je možnost eh, spolupracovat v rámci reálného kooperačního rámce s dalšími eh, agenturami. Tato, agenturami. Tato, tato agentura dostane možnost zahajovat pilotní projekty a získává dodatečnou odpovědnost pro monitoring statistických údajů. Za druhé, což je velice důležitá návrh, eh, odráží také skutečnost, že Líza bude používat nové systémy, jako je ETIAS a zaktualizované eh, eh, informace eh, od jednotlivých členských států a také týkající se jednotlivých příslušníků členských států. Toto všechno bylo předloženo spolulegislativcům, eh, kde agentura by měla také pod jednou střechou skloubit stávající systémy SIS, VIS, Eurodac, eh, protože to umožní zvyšování synergii při výměně údajů na evropské úrovni. Když se podíváme na nový systém, který zahrnuje pozitivní zkušenosti, ukázalo se, že jednotlivé agentury zlepšili svou eh, práci. Za třetí návrh prezentuje také následování doporučení ze skupiny na vysoké úrovni pro otázky interoperability a potom zpráva o sedmém pokroku, kterou komise vydala v tomto roku a e, který zdůrazňuje, že by EU Liza měla pokračovat ve zvyšování interoperability, samozřejmě za předpokladu schválení nástrojů, které komise předkládá. Zároveň dostala agentura novou úlohu pro hledání centrálních technických a odborných řešení, aby pomáhala členským státům při implementaci technických aspektů povinností, které pro členské státy <clears throat> vyplývají z evropské legislativy. Ono to zní velice komplikovaně, ale týká se to jmených seznamů a e, dostává také větší odpovědnost za e, data, což znamená také e, navýšení automatických kontrolních mechanismů, které by zabezpečily, aby zadávání nekorektních nebo nedostatečných dat bylo okamžitě identifikováno tak, aby členský stát odpovědný za tyto data je okamžitě mohl najít a okamžitě reagovat. Za čtvrté návrh také zohledňuje zohledňuje doporučení management boardu agentury, čili řídícího výboru agentury EU Líza dostane širší mandát i pro otázky výzkumu a umožní přispět k spolupráci v rámcovém programu pro výzkum a vývoj týkající se Metrixu a informačních systémů. Dovolte, abych teď eventuálně eh, řekl něco, co by mělo zabránit nedorozumění. Tento mandát se nebude týkat eh, provádění výzkumných projektů, ale týká se to dodávání expertízy EU-lízy, čili EU-líza bude součástí diskusí, aby mohla také ovlivnit svou expertízu Zone eh, rozvíjení programu. Dalším bodem pro EU LISO je, že Štrasburg, v Štrasburku bude eh, mít sídlo pro eh, svou, své kompetence a je třeba, abychom sled... podle přání řídícího výboru jsou tady také návrhy pro fungování centrální jednotky ve Štrasburku a zároveň také té podpůrné jednotky či podpůrného oddělení. v Rakousku v Pongau. Dále se zde zohledňují doporučení z roku 2012 a jejich zohlednění v nových finančních nařízeních, kde eh, navrhujeme určitý počet ustanovení EU LISA, bude vyhodnocována podle tohoto návrhu, tedy jednou za pět let místo toho, jak je tomu v současné době místo čtyř let a mandát členů management boardu bude rozšiřitelný bez omezení. Dosud tady byl časový limit. A za šesté, aby se umožnilo agentuře eh, provádět také podporu členským státům a komisi, za prvé bude eh, poradcem jednotlivých členských států a propojit jejich systémy s centrálním systémem a zároveň poskytovat ad hoc pomoc eh, v případě nutnosti, eh, zejména v souvislosti s uprchlickou krizí. Dále může komise také Ehm, být nápomocna v řešení technických záležitostí při zavádění nových systémů v souvislosti s aplikací výsledků studií. Pane předsedo, než skončím, dovolte, abych ještě hovořil o významné otázce zdrojů. Eh, co se týče financí mm, budou posíleny, aby agentura mohla vyplnit svou novou roli od roku 2018 do roku 2020 a všechna čísla, o kterých se zmíním, eh, se vztahují k tomuto období 2008 až 2020. Evropská unie poskytne 78,9 milionů eur této agentuře. Větší část, eh, avšak, musím říct si avšak, eh, 57 milionů eur z této částky nebudou takzvané čerstvé peníze, ale přijdou z převodu rozpočtových eh, položek, se, které se předpokládají pro SIS a VIS. Dodatečných 12 milionů bude poskytnuto pro studie a 8,7 milionů pro uh, lidské zdroje. Prosím, eh, chci vám jenom říci, že nové návrhy na nové zdroje pocházejí z těch nových úloh, ale rozhodně se netýkají posíl, eh, peněz pro posilování stávajících systémů, eh, které existují v rámci příslušných položek a ta čísla se nacházejí ve finančním přehledu. Co se týče lidských zdrojů, agentura dostane 52 dodatečných míst, eh, aby mohla zvládnout ty dodatečné eh, administrativní operační úkoly. A dovolte, abych na závěr vám oznámil, co bude následovat dál. Mm, eh, předpokládá se, že společný přístup by měl být schválen v prosinci a doufáme, že Evropský parlament bude schopný eh, také sladit toto časové období tak, abychom zvládli v roce 2017 všechno schválit, abychom mohli již uskutečňovat eh, tento návrh a realizovat ho v prvním semestru roku 2018. Proč je ten čas tak významný? Eh, protože nový návrh eh, znamená možnost EU eh, e lízy zvládat aktuální situaci a zejména zlepšit interoperabilitu. No. Um, Děkuji vám za vaši prezentaci. Paní Stevens zastoupí paní Makovej jakožto zpravodajka k tomuto bodu. Takže paní Stevens, ujala byste se toho? Pane Stevens. Jo, paní Stevens. Já eh, zastupuji paní Makovej, která se dnes nemohla dostavit. A chci poděkovat uh, za vysvětlení této věci. Vítám návrh komise pokud jde o posílení role a zodpovědnosti agentury, pokud jde o stávající systémy, zejména SIS, VIS a Eurodac. A také e, rozsáhlé IT systémy v oblasti e, e, bezpečnosti a vnitra. IEES, Evropský systém Ehm, ehm, ehm, evropský systém vstupu a výstupu, automatický systém registrace eh, rejstříků trestů. A toto všechno bude možné, jakmile bude eh, k dispozici právní základ, jak již bylo zmíněno. Také vítám rozšíření mandátu těchto agentur v dalších klíčových oblastech, jako je výzkum a rozvoj, kvalita údajů, širší možnost pilotních projektů, testování a tak dále. A to všechno by mělo přispět k posílení účinnosti, ostrahy hranic, posílení bezpečnosti a boj eh, s proti zločinnosti. Otázka zajištění dostatečných zdrojů je obzvlášť důležitá. Počítáme s novými úkoly, které by měly eh, být doprovázeny dostatečnými zdroji. Musíme najít správnou rovnováhu mezi novými úkoly a zdroje, které mají být k dispozici pro řádné fungování agentury. To bude naprosto zásadní v průběhu vyjednávání. A závěrem, eh, eh, až bude tedy komisař Avramopoulos dal najevo představit legislativní balíček již do konce roku a já bych chtěl, říci, že, chtěla říci, že tento eh, návrh má také návrh, aby tu byl tedy, aby se pokračovalo s interoperabilitou a aby k tomu měla agentura mandát. Všichni se shodneme na významu EUDISA a na velmi eh, eh, významné práci, kterou uvedla v uplynulých letech. Proto chci spolupracovat s dalšími klíčovými zpravodaji a eh, najít dohodu na posílení tohoto mandátu. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, Helgo, za to, že jste takto zaskočila za paní Makovej a nyní stínový zpravodajové eh, jako první EPP. Děkuji, paní Kudrická. Děkuji za um, ucelenou prezentaci návrhu EU LISA. Je jasné, že agentura stojí před obrovskou výzvou vzhledem ke své roli při eh, zvládání migračních, eh, eh, migračních toků. A proto plně podporuji silnější mandát pro tuto agenturu a také navýšení zdrojů a zaměstnanců. Celkově komise a návrh komise se zdá být velice solidním základem naší práce. Nicméně vedlivě proskoumám podrobnosti zejména pokud jde o poskytování služeb agenturou, technickou stránku věci a alokované zdroje. Těším se na, na další spolupráci se spravodaji, s novými spravodají. Musíme zajistit, aby na konci celého toho procesu všechny očekávání související s reformou byly splněny. A samozřejmě budeme pod časovým tlakem. Takže doufám, že dokončíme tuto rozpravu co nejdřív. Děkuji. Za SAD Kateřina. Katarina. Děkuji. Chci poděkovat zástupci komise za velmi jasné vysvětlení. A já si opravdu cením tohoto návrhu. Je to dobrý, dobrý základ, dobré východisko pro naši vlastní práci. Pokud se podíváte na nařízení a mandát pro EULIZE, je to evidentně důležité vzhledem tomu, že agentura bude mít eh, širokou škálu pravomocí. Potřebujeme solidní právní základ, aby agentura byla schopna eh, skutečně plnit svoji práci v nadcházejících několika eh, měsících bude eh, agentura eh, nadále se rozvíjet, bude vytvářet nové databáze jako ETIAS, ECRIS a se bude mít i bude i přispívat k interoperabilitě různých stávajících informačních systémů, jako je například systém vstupu a výstupu Eh, ETIAS, ekris Jak jsme již řekli, je důležité, aby interoperabilita, která je důležitá, aby byla vyvážená s ochranou eh, soukromí a ochranou údajů. A je, jednou z nich je, aby agentura mohla také z, z těch předností agentury, kterou by měla být schopna plnit, je poskytovat přímou pomoc členským státům. Pak by mohla být ještě účinnější. Když, když se v, te, v textu říká, že by mohla poskytovat služby dalším agenturům um, aktivním v oblasti spravedlnosti vnitra v duchu schválené spolupráce a také abychom mě zajistili úspory v rozsahu a další eh, dobré věci, důležité věci. To, to, k tomu všemu potřebujeme rozšíření jejich kompetencí z hlediska šíření údajů. Takže takto bychom měli mít lepší ponětí o tom, jak zajistit efektivnější eh, IT systémy a pak eh, krátkodobé plánování. To je rovněž nezbytné je potřeba, abychom byli schopni reagovat rychle, včasně. Děkuji zpravodajce, děkuji tímovým zpravodajům a chci nám všem popřát eh, hodně zdaru v tomto úsilí, abychom dospěli k jasnému vymezení pravomocí a rozsahu působnosti pro EULISA, která čelí mnoha nelehkým výzvám. Děkuji a nyní zagujem Marie Christine. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže tady, když se dívám na tento eh, rozvoj umělé inteligence všemi směry, umělá inteligence je samozřejmě dobrá, ale musí být správným způsobem regulovaná a my pochopitelně eh, máme určitou nedůvěru, ale i nicméně chci samozřejmě se připojit k těm slovům díku, která tu zazněla poku, na adresu komise. Těším se z tohoto nového mandátu, který dostala EULISA. Role této agentury byla posílena uplynulých letech. Ještě více v uplynulých měsících, ale já se chci připojit k tomu, co tu předtím zaznělo. A kladu si otázku, jestli navýšení těch prostředků je skutečně účinné na, ve stejné výši jako zvýšení té role. Pokud prostředky nestačí, tak samozřejmě jsou tu před námi určité problémy protože EULIZE je trošku takový klíč k bezpečnosti celého systému. A já jsem trochu znepokojená, když se podíváme na ty prostředky té agentury, že tu, že tu jsou, ehm, pokud jde tedy o ty prostředky, když jsem navštívila agentury přímo na místě, tak eh, jsem si uvědomila, že navzdory veškerému úsilí zaměstnanců agentury jsou to určité podmínky, které jsou, řekněme, nechci říkat dramatické, ale které nejsou skutečně na výši toho, co Eulisa představuje. Takže na jednu stranu mě těší tento návrh a na druhou stranu jsem znepokojena o to více, že se bojím, že problémy harmonizace, interoperability ještě více zvýší rizika roli agentury zejména ve vztahu k základním právům. Jsem znepokojená také pokud jde o roli některých sektorů, zejména Europolu a Frontexu. A dále otázka toho, proč, z jakého důvodu jsme agentury nedali stejný, agentuře nedali stejný mandát i vůči státům. A pak otázka těch prostředků, to je rozhodně něco, bez čeho se neobejdeme, protože potřebujeme stále zaměstnance, kteří budou mít k dispozici dostatečné prostředky. Zatím dochá, eh, jsou, je taková tendence nabírat lidi na smlouvy a to je problematické. Děkuji a za zelené Jan. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci. Z našeho pohledu je také důležité posílit kapacity EU e, LISA tak, aby mohla plnit své úkoly řádně. Také se domnívám, že úkoly EU LISA spočívají zejména v zajištění stability a technické eh, kvality databáz místo eh, investování do možností analyzovat eh, procesy a data v nich uložena. To je určitá důležitá diferenciace. My tady máme agenturu, která se zabývá zlepšováním možností mít skutečně bezpečné systémy, systémy, systémy, které jsou funkční a jsou také k dispozici jiných eh, orgánů, ale není to eh, eh, orgán činný v trestním řízení a neměl by nikdy být a není to agentura, která má kapacitu dělat toho více. Ta, ten, ten úkol EULISA není malý a proto se domnívám, že lepší financování má smysl, ale máme velký úkol v zajišťování ochraně databáz Máme tady eh, problematiku standardů bezpečnosti informačních eh, technologií, to musíme zajistit a také tady máme úkol eh, technické harmonizace standardů těchto databází a také v rámci relevantních dat, každé databáze, mm, které sbíráme a které si eh, členské státy vyměňují v rámci těchto systémů. Takže je důležité pracovat na tom. A současně je důležité eh, um, zlepšit práci, kterou nyní eh, děláme, nikoli rozšiřovat okruh úkolu agentury. Ehm, to je věci i zákonodárců a neměli bychom se tím v tomto mandátu zabývat, takže měli bychom spíš spíše se snažit o zlepšování stávajících kapacit EULISA. A proto e, velmi rádi na tomto tématu pracujeme. Děkuji. A nyní má slovo Carlos Coelho. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych úvodem chtěl poděkovat komisi za její prezentaci. Myslím, že dnes je eh, jasné, že práce agentury EULISA poskytuje základní podporu pro hladké fungování evropských eh, databází. Ehm, dobrá práce této agentury je zjevná, například ehm, to vidíme na úspěchu šengenského informačního systému. Nicméně toto nebyla agentura, kterou si přáli všichni. I komise měla své pochybnosti a rada byla rozhodně proti. Takže mluvme jasně. EULISA byla vlastně, si, jsme si vynutili my Evropský parlament, ale funguje dobře eh, v, ku prospěchu občanů. Od eh, založení agentury se objevují nové hrozby a také výzvy, například evropské databázy. Samozřejmě agentura se musí eh, přizpůsobit novým strukturám. Určitě to eh, zpravodajka vezme v potaz a eh, moje kolegyně eh, paní Kudrická odvede skvělou práci jako stínová zpravodajka a já hodlám k tomu přispět. Děkuji vám. Děkuji kolegové za um, tyto vynikající příspěvky a um, dobré shrnutí závěrem. A nyní k prezentaci návrhu zprávy jsme eh, vyslechli velmi dobrou, eh, dobré, dobrou obhajobu. Děkuji vám za to. A nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu, a sice bodu číslo čtyři. Pokud jste všichni připraveni na to, je to eh, prezentace současného stavu Simonem Modlem, zástupcem generálním ředitelem pro migraci, generální ředitelství Home. Eh, takže zpráva komise o implementaci readmisních eh, dohod EU eh, zejména s ohledem na probíhající práci smíšených a readmisních výborů. Simon, můžete mluvit z místa. Takže eh, vítáme zde eh, zástupce generálního ředitele pro migraci, pana Mordua, který zde zastupuje komisi. Eh, komise eh, musí pravidelně parlament eh, informovat o všech uzavřených readmisních dohodách a každých šest měsíců musí podávat zprávu o implementaci těchto dohod a také o probíhající práci readmisních výborů. Původně jsme o tom měli hovořit v červenci, hovořit v červenci a také vyslechnout pana Mordua, ale nevyšlo toto. Komise eh, nám eh, poskytla písemnou zprávu o stávajících readmisních eh, dohodách. Než udělím slovo panu Modiovi, bych chtěl zdůraznit, že z hlediska výboru LIBE Eh, sledujeme eh, se znepokojením eh, současný stav, pokud jde o readmisní dohody například se zeměmi jako Afganistán a Mali, které by mohly obcházet naše normy. Už jsme o tom tento týden diskutovali. Je to pro nás problém. Vím, že pan Mordiu bude na tyto obavy z naší strany reagovat a také eh, pohovoří o jiných eh, oblastech. Takže děkuji kolegům, eh, že jsou přítomní a nyní požádám Simona, aby se ujal slova s tím, že poté můžeme zahájit diskusi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, a jsem potěšen být opět zde u vás. Myslím, že je to již po třetí eh, za eh, poslední měsíce kdy e, jsme vás s kolegy mohli e, informovat o aktuálním e, vývoji a určitě budeme rádi v tom pokračovat. Chci vás ušetřit statistických dat, protože, protože jsme vám je dali k dispozici v písemné podobě a také jsme poskytli určitou aktualizaci radmisních dohod. Poslední údaje Eurostatu ukazují, že v roce 2006 16. Eh, rozsah návratu napříč EU se zlepšil o 9 eh, Myslím, že to je z části i odraz eh, zvýšeného důrazu na návrat kvóty a readmise a to se začíná projevovat. Ale byl bych poněkud opatrný a netriumfoval příliš a nespal na pavřínech, protože myslím, že toto číslo také ukazuje na e, zvýšený počet návratů z zemí Balkánu a také východního partnerství, kde liberalizace víz e, spolu s readmisními dohodami již generuje určitý tlak za závazek, ale také podnět eh, rychle reagovat na readmise. Takže tady jsme nejúspěšnější, pokud jde o vracení ilegálních migrantů právě do zemí eh, východního partnerství Západní Balkán. Pokud jde o další třetí země, které jsou relevantní z hlediska migračních toků podél východní, střední nebo západní eh, středozmořské trasy, tak mm, bych eh, to charakterizoval jako nedostačující navzdory politickému a e, finančnímu kapitálu, které, e, který do toho investujeme. Tady e, toho lze dosáhnout ještě více, pokud bude naše úsilí intenzivnější můžeme dosáhnout vyšší návratnosti. Od posledního summitu a vytvoření partnerského rámce, to znamená těch těsných eh, vztahů s řadou afrických zemí. Eh, jsme eh, mobilizovali ehm, dostatek strojů a také diplomatického úsilí, abychom začali řešit i hlavní příčiny v zemích původu a abychom zvýšili kapacity transitních zemí. Dobrým příkladem úspěšnosti je Niger, kde ty toky poklesly, zejména z Nigeru do Libie a to je jeden z mnoha faktorů, eh, jenž vysvětluje eh, snížení právě těch eh, migračních toků v uplynulých dvou měsících na té centrální středomořské trase ale jinde se to také zvyšuje. Klíčovým prve, prvkem je existence readmisních klíčových dohod se zeměmi Afriky a, a, a východní nebo střední Asie. Já jsem použil slova aranžma, eh, nikoli dohody, a to úmyslně, eh, protože, eh, a o tom jsme již mluvili, politická realita je taková, že někteří z našich partnerů upřednostňují méně viditelná nápadná opatření než formální závazné politické dohody. Myslím, že e, musíme být nadále ochotní e, uplatňovat tento pragmatický přístup, který skutečně vedl k určitým výsledkům a v uplynulých letech se nám podařilo Eh, vytvořit mm, takovéto praktické postupy s řadou zemí původu a k tomu rád poskytnu podrobnosti později. Ale chtěl bych ještě zdůraznit jeden z klíčových elementů, který eh, se snažíme zajistit je to takové rozsáhlé ovlivňování eh, pouze, když eh, se nám eh, podaří nalézt správné argumenty a cíle, tak budeme úspěšní. Nyní k těm klíčovým readmisním opatřením jakýsi nástin. Nebudu zacházet do podrobností, protože ty jsou uvedeny v dopise, které, který jsme vám zaslali, ale rád to prohloubím ještě mm, v rámci diskusí. Takže prohlášení EU Turecko. Asi jste si všimli, že včera e, komisař e, nebo komise schválila e, řadu sdělení, například pokroku, pokud jde o zřizování evropských pobřežních agentur, pobřežní agentury a celou řadu balíčku a také sedmá zpráva o pokroku při implementaci prohlášení EU Turecka. To je stále funkční a e, zajišťuje výsledku. Měli jsme e, za jeden den v říjnu 10 tisíc přechodů v roce 2015 od aktivace tohoto prohlášení. Denní přechody e, se snížily na 77 denně a také počet úmrtí v Egejském moři se snížilo. Měli jsme 1150 v roce před prohlášením a nyní 113 po aktivaci motivaci tohoto prohlášení. To stále příliš mnoho, ale přesto je to eh, výrazně méně než eh, předtím. A také chci zdůraznit, že počet návratů z řeckých ostrovů do Turecka eh, je stále nižší, výrazně nižší i když přichází 77 denně a počet, tedy také počet osob, které se zdržují na řeckých ostrovech, je nižší od aktivace. 1896 eh, migrantů se eh, vrátilo nebo bylo navráceno z Řecka a eh, to po individuálním procesu posouzení eh, eh, individuálních eh, poměrů každé osoby. Těsně spolupracujeme s Tureckem na zvýšení rychlosti návratu, také jsme přispěli různými finančními nástroji k, dobro, k, dobrovolným, k dobrovolným návratům ten, eh, to prohlášení EU Turecka je v plné implementaci a cílem je také navracení občanů třetích zemí. Pokud jde o turecké občany v roce 2016, eh, míra návratu byla 28% zhruba, je to mírný eh, nárůst oproti 2015, ale stále to není ještě zcela neuspokojivé určitý počet našich členských e, zemí hlásí, že určitá ustanovení této dohody ještě stále nejsou zcela dodržována. Vidíme problémy například pokud je o respektování lhůt, konzuláty e, někdy uvalují ještě další e, mezikroky, postupy, které nebyly dohodnuty nebo vylučují určité kategorie z readmise. Readmisní dohoda EU-Turecko také počítá s tím, že readmise osob třetích zemí, která vstoupí vstoupila v platnost eh, nebo vstupuje v platnost eh, v září 2017, bude důležitá pro kontext vízové liberalizace, ale zatím eh, se zdá, že Turecko nezačalo s implementací navzdory skutečnosti, jeden, že jeden ze závazků, mm, k nímž se Turecko přihlásilo v prohlášení, je urychlení vstupu v platnost těchto ustanovení. Nyní k Pakistánu. Už zítra proběhne eh, zasedání společného radnicního výboru EU Pakistán eh, a zaznamenali jsme výrazný pokles eh, počtu občanů z Pakistánu, kteří jsou navracení na 24,5 v roce 2016. To pokleslo Došlo také eh, k poklesu eh, počtu eh, regulérních návratů ze 43 tisíc v roce 2015 na 15 800 v roce 2016, ale stále ještě musí dojít k dalšímu eh, zlepšování této návratnosti. Takže eh, se snažíme spolupracovat s pakistanskými úřady, abychom vnesli do naší spolupráce eh, v readmisi více předvydatelnosti. Měli jsme dobré zasedání 28. února s pakistánskou stranou a doufám, že zítřejší schůzka k tomu také přispěje. Zítra chceme například zkoumat, zdali vytvoření elektronické platformy může snížit eh, právě ty časové lhůty zpracovávání readmisních žádostí. K tomu jsme podepsali dohodu, jsme nyní eh, v pilotní fázi, kterou zahajujeme právě na podzim eh, Europol a e, Evropská e, pobřežní agentura tam e, také pomáhá. Provádějí se informační kampaně ve snaze vytvořit povědomí o určitých faktech migrace. Pokud jde o východní partnerství a Rusko, tak mohu pouze říci, že implementace readmisních dohod je obecně velmi uspokojivá. Zaznamenali jsme asi 84% návratnost do Ukrajiny a 70% do Ruska. Máme určitě té problémy s časovými eh, limity a lhůtami stanovenými v dohodách. Eh, Ty obvykle nejsou respektovány, ale jinak to funguje dobře. A obdobnou zkušenost máme s zeměmi západního Balkánu, kde dochází eh, k celkovému zvýšení návratnosti ze všech nebo do všech zemí západního Balkánu z 84% v roce 2015 na 100 9% v roce 2016, jak to, že to přesahuje 100%. Ukazuje to, že ty země se skutečně eh, zabývají nejenom tou eh, readmisní eh, mírou kalendářního roku, ale také let předchozích. A zatím jsme nezaznamenali žádné překážky, které by byly kladeny vlastně při realizaci těchto readmisních eh, dohod ze strany západního balkónu, eh, Balkánu. Já jsem úmyslně eh, vynechal některé země v tom výčtu, například eh, Sri Lanka nebo Kapverdy, ale k tomu najdete podrobnosti v dopise. Eh, ještě několik slov o probíhajícím vyjednávání, protože posledně, myslím, někteří z vás eh, zdůraznili, že chtějí vědět, co se eh, děje tedy v tomto ohledu. Eh, nyní máme mandát jednat o dohodách s Marokem, Alžírskem, Čínou a Běloruskem takže stručný eh, eh, stav eh, věcí v této oblasti. Pokud je o Maroko, tak vyjednávání probíhá souběžně o readmisní dohodě a dohodě o vízové liberalizaci, ale došlo k určitému pozastavení těchto jednání. Doufáme ale, že to bude opět, tedy, že to opět rozjede. Bělorusko proběhlo čtvrté kolo e, vyjednávání s Běloruskem v červnu a v e, v této chvíli dochází k určitému spožďování při finalizaci readmisní dohody a to ne kvůli problémům v té dohodě samotné, ale stále ještě je otevřeno několik problémů souvisejících s dohodou o liberalizaci víz. Čína. Souběžná jednání o dohodě o mm, um, boji proti ilegální migraci, včetně ustanovení o readmisi a o dohodě k liberalizaci víz, takže opět ty dvě dohody jdou ruku v ruce a společně to zahájí komisař Avramopoulos a jeho eh, čínský protěšek, nebo bylo zahájeno v květnu a naším záměrem je dosáhnout pokroku ještě před eh, začátkem eh, čínsko-evropského roku cestovního ruchu v roce 2018. Není to snadné a eh, zatím je situace pro většinu členských států neuspokojivá, pokud jde o Čínu. Čínu. Také jsme v říjnu a v listopadu loňského roku zahájili jednání s Nigérií, eh, Jordánskem a eh, eh, snažíme se skutečně zaznamenat určitého pokroku a také s Tunisem. Tam již k pokroku došlo při návštěvě pana komisaře Avramopule se, se dohodlo, že se přistoupí už k druhému kolu jednání. A poslední bod než se dostanu k Afganistánu, několik slov o vývoji readmisí v rámci eh, partnerského rámce, protože těch eh, pět zemí partnerského rámce, zejména Etiopie, Senegal, Mali a Nigérie, eh, tam je cílem zlepšit readmise a řekl bych k tomu nasledující. Navzdoru, navzdory tomu, že jsme vynaložili skrze svěřenecký fond výrazné zdroje a také jsme investovali politický kapitál, upřímně řečeno nedošlo k znatelnému pokroku v oblasti readmise s těmito zeměmi. Určitě budeme dále vyvíjet tlak a současně si uvědomujeme určitou choulostivou, určité choulostivé tedy veřejné povědomí eh, v těchto zemích eh, pro tyto věci. Budeme se skutečně snažit přistupovat ke každé zemi individuálně a jde o to nalézat eh, praktická ujednání a e, jejich cílem bude skutečně snižovat počet žadatelů o azyl z těchto zemí. V roce 2017 e, Ghana a pobřeží e, Slonoviny vstoupili do, do hry právě tedy výskytem nebo příchodem ilegálních migrantů. Máme velmi eh, dobré kontakty eh, s Guineou, Prvnímu kontaktu došlo v Dubnu, nyní si vyměňujeme i dobré praxe a to je e, klíčové, protože Guinea je nyní e, na e, té centrální středomorské zemi jedním z pěti hlavních hráčů, pokud jde o ilegální migraci a má velmi nízkou návratnost. Možná i kvůli nedostatku kapacit a zkušeností Guinea guinejských eh, orgánů a proto je nutno eh, zvýšit kontakty s touto zemí. Zatím ale mm, eh, ta země není připravena na plnou readmisní dohodu. Ale Bangladeš, moje kolegyně navštívila tuto zemi minulý týden a migrační dialog s Bangladešem byl nyní konečně dotažen eh, eh, a eh, byla uzavřena jakási, byl tedy do, do, domluven určitý standardní eh, dohovor, není to ještě eh, formální dohoda, ale eh, jde tedy o neformální spolupráci týkající se také určitým omezováním vystavování víz. Zatím jsme, pokud je o readmisi, v minulosti zaznamenali nedostatečnou spolupráci, ale nyní se to začíná zlepšovat. Je to klíčová neafrická země, pokud je o navracení. A poslední slůvko stanovisko k Afganistánu, to je také pro vás eh, důležité téma. Posledně jsme o tom hovořili eh, z Husta. Já myslím, že eh, tady je zapotřebí efektivního politického rámce k umožňování a usnadňování mm, readmisí a také v mm, důsledku útoku v Kábulu v květnu počet skutečných návratů a také bilaterálních memorand o porozumění mezi Afganistánem státem členskými státy je tedy velmi skromný. V roce 2017 došlo k 17 návratům, celkem asi 250 lidí se vrátilo za poslední roky, ale eh, více než 6 tisíc dobrovolných návratů jsme zaznamenali v roce 2016, to je mnohem více než v roce 2015 a to je pozitivní. Od um, útoku eh, v květnu došlo pouze k dvěma opatřením, ale skutečně tato dobrovolná, tyto dobrovolné návraty s propojením nebo propojena s určitými eh, podpůrnými balíčky pro eh, návraty eh, je cestou tedy vpřed. Tím bych končil, takže hm, tolik o tom, co se děje na formální i neformální frontě v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Připomínám kolegům, že jsme dostali ten dopis, jistě jste si ho přečetli. Dostali jsme včas a pan Martis nám představil detaily a máme ještě také čas na to, aby nám odpověděl na otázky, protože toto je velice choulostivá záležitost. A už se o tom hovořilo v pondělí v kontextu výměny zkušeností mezi EU a Afrikou. A naše diskuse na no, tomto tématu pokračuje protože to je nesmírně aktuální záležitost. Takže projdu seznám přihlášených řečníků. Nejprve dostane slovo paní Gomeš. Prosím, ano. Dovolte, abych nejprve poděkovala za detailní zprávu. Ne, je to velice užitečné, opravdu a ráda bych, aby ten text, který jste nám představil, byl také distribuován. A to by nám nesmírně pomohlo. Všimla jsem si, že ale ten dopis byl dán k dispozici, byl rozdán, byl vám zaslán. Aha, dobře, děkuji vám. Všimla jsem si, že tady je ten přesun eh, eh, z formálních dohod eh, k určitých ne- neformálním postupům. Vím, že to souvisí s choulostivostí a senzibilitou jednotlivých zemí, o které se jedná a s nimiž jednáme, ale možná, že by to mohlo být užitečnější, efektivně, efektivnější, mohlo by to dobře fungovat s určitými zeměmi, ale může to mít také jiný dopad. A sice, že to neusnadní požadavek týkající se demokratických postupů, e, které jsou dohodnuty ve formálních e, postupech. A protože to může požadovat náš parlament ve spolupráci s národními parlamenty. Také zaznamenávám tu zajímavou informaci, že v případě Maroka a Alžírska ten proces jako zastavil. A to asi souvisí s celou řadou různých důvodů. Rovněž jsem zaznamenala, že komise se domnívá, že tak zvané svěřenecké fondy pro Afriku eh, přinesly jenom malý výsledek. To jistě souvisí také se skutečností, že celá řada zemí, které byly cílovými zeměmi, byly zeměmi, které jaksi vyrábějí migranty a uprchlíky a vůbec to nesouvisí s penězi nebo rozvojovou pomocí, ale vyplývá to z povahy režimů. A to je jistě případ Etiopie a Eritry. A chci, já jsem také zaznamenala, že eh, když jsme například my navštívili na Maltě jednu z lodí, na kterých operuje Uronav Med, která sleduje a kontroluje operace. Byli jsme tam v květnu, tak většina lidí a tehdy nám bylo řečeno, že tam bylo tisíc lidí, ale většina z nich pocházela z Maroka, z Bangladeže a z Nigérie. A samozřejmě celá řada důvodů, proč lidé přicházejí, není kontrolováno vládami, takže je takřka bezvýznamné, prostě i když uzavíráme nějaké dohody anebo opatření se zeměmi. To je jistě případ Nigérie, kde je mimo kontrolu vlády ta situace a souvisí to prostě s obtížností spravovat tu zemi, zejména na severu odkud přichází většina lidí. A moje otázka na komisi je, a musím říci, že vůbec nepodporuji aplikace toho statusu mezi EU a Tureckem což není v souladu s naším respektováním základního práva v souvislosti s umluvou OSN o uprchlících. Ale já se chci zeptat na Líbii. Mohl byste nám podat aktuální obrázek toho, co se teď děje v Líbii? Protože tam je velmi komplikovaná situace, protože různé oblasti jsou ovládány různými oblastmi. Máme tady vládu, která ale de facto jako v celé zemi nevládne, bohužel a kolik peněz již bylo vydáno, protože zjevně to, k čemu dochází v Líbii, jsou detenční tábory, mučení, otroctví a předstíráním, že prostřednictvím OSN který k něčemu docházelo. OSN tam vůbec není zastoupeno v Líbii. A my vlastně se spodílíme na financování tohoto masivního zneužívání lidských práv a moderního otroctví. Děkuji vám. Paní Verža, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala zástupci komise za ten detailní přehled, který nám poskytl. To v souvislosti s tím, co se děje e, s readmisními dohodami. My jsme proti dohodě, readmisních dohodách, zejména proto se zeměmi, které považujeme jako za země, které porušují a pošlapávají lidská práva. Já vidím, že ani v Číně, ani v Bělorusu zřejmě se asi neporušují lidská práva, protože se vyjednává s těmito zeměmi. No to se mi zdá skutečně velice zvláštní. O to víc, co se týče Běloruska, protože víme, že lidé, kteří jsou posíláni, jsou Čečeni. Lidé, kteří jsou tam tedy posíláni zpět, jsou Čečenci. No to tedy promiňte, ale Tady mám určité pochyby. Dělá se, jako kdyby se Etiopie byla nesmírně demokratickou zemí. No, tedy s netrpělostí vyčkávám vyjednávání s Eritreou a se Sudanem. A přitom víme, že je také předávání občanů eh, sudanské vládě. Také jsem si vyslechla vaše návrhy. Řekl jste, že je třeba očekávat 15 minut 43 vteřin aby aby se přeskoumalo dodržování lidských práv, no to mi přijde taky zvláštní. Domní... Chtěla bych, aby politiky začaly lépe fungovat, protože tady máme nedostatečnou politiku financování slyšíme, že tady byly uspokojivé dohody s určitými zeměmi, včetně Ruska a jiné země, o kterých se vůbec nehovoří v tomto parlamentu v souvislosti s lidskými právy. A teď, co výsledek? Příliš nízky. Eh, eh, máme tady jakou spolupráci s velvyslanectvími a konzulaty? Vy jste hovořil eh, v určitém souvislosti s procenty a v určité souvislosti s čísly. Jste hovořil o číslech, to se mi nezdá zrovna koherentní. V tom dopise, co jsem četla, nejsou takřka odkazy na absolutní čísla v globálu. Myslím si, že my jako zastupci v Evropském parlamentu a zejména na výboru Libe musíme vyžadovat detaily země od země, absolutní čísla v jednotlivých zemích v této politice navracení. Nemáme tato čísla a to není přijatelné, protože říci 9% zvýšení v readmisích, no to znamená co? Myslím si, eh, eh, že budeme mít eh, v postupem doby jaksi jasnější statistiky, ale bychom rádi měli statistiky už teď. Taky jsem zaznamenala, že když se vám to hodí, tak používáte absolutní čísla, například, abyste ilustroval ten statement s Tureckem že se přešlo z deseti tisíc osob denně, kteří přecházejí přes Středozemní moře na 70%, e, z tisíce mrtvých na 113. No, e, může se to dát do souvislosti. Vždyť počet mrtvých v procentech se zvyšuje. A stejně tak jako všude to znamená proč? Protože tyto dohody, tyto politiky v reálu eh, vhánějí migranty do eh, rukou převaděčů. To znamená nějak protože vidíme, že procentuálně se zvyšuje počet mrtvých eh, tedy eh, osob, které se snaží překročit středozemní moře. Není uspokojové mít prostě úzké vztahy se všemi africkými zeměmi, kterých se to týká. Já si myslím, že není dostačující říci nám, že tyto země neusilují vůbec o mezinárodní dohodu v tomto tématu. Domnívám se, že to se hodí zejména Evropské unie, aby potom nemusela říci, že neexistuje formální smlouva s takovou takovou zemí. Čili toto všechno je velmi neuspokojivé a není to přijatelné co do humánní otázky. A poslední věc. Na koho se aplikuje eh, politika návratu? Ten dojem, který mám já, eh, že se vezme statistika, vy jste to víceméně uvedl v souvislosti s Bangladeží, že to, co počítá, je počet osob, které se dostávají do Evropské unie nelegálně. Ale nezohledně se situace těchto eh, osob, protože mezi těmito osobami jsou žadatelé o azyl a stále to říkám a opakuji to, že dokud nemáme systém evropské azylské politiky, tak takováto statistika nemá cenu, protože v každé zemi se to aplikuje jinak. Není to přijatelné, není to přijatelné, když chceme dodržovat hodnoty Evropské unie. A poslední věc, a to se blížím k závěru, pane předsedo, protože my jsme byli, jedeme do Tuniska příští týden a chtěla bych vědět, zda vyjednávání, která provídají, eh, jsou prováděny s touto zemí, skutečně probíhají na úrovni rovnosti a slyšela jsem, že z Tunisku se bude vyjednávat o liberalizaci víz eh, země v přechodu k demokracii, které by eh, skutečně, která by potřebovala, abychom dospěli k dohodě o usnadnění v oblasti vízové politiky. Děkuji. Paní Sargentini, děkuji pane předsedo a děkuji Evropské komisi eh, za dopis 30. června, ale také oceňuji skutečnost, eh, že eh, jsme získali faktičtější informace, eh, eh, údaje a také číselné údaje a dobře seskupené podle zemí. Takže pokračujte v tomto smyslu. Ráda bych ještě měla aktualizaci tohoto dopisu, ale každopádně oceňuji ten formát. Několik bodů nebo problémů. Za prvé, myslím eh, a kvituji to, že je důležité eh, pokračovat a hledat eh, cestu žádného informování o těchto neformálních konstruktech. Chápu, že existují země, které, si upřednost, které upřednostňují neformální ujednání, ehm, Afganistán, dále pak to nefunkční malíské memorandum o porozumění a tak dále, ale je na, jestli si třetí země projí, eh, přeje eh, neformální dohodu, eh, tak také Evropský parlament chce mít určitý přehled a to bych viděla spíše jako formální konstrukce, které volají pro, po formálních strukturách dohody, dohledu. A pak k několika zemím. Pakistán a dobrovolné návraty. Jaký typ eh, eh, monitoringu probíhá, pokud jde o reintegraci těchto navrátilců? chtěla bych eh, to chápat. Myslím, že máme určitou povinnost sledovat i ty mm, eh, navracené osoby a eh, vědět, jestli si najdou místo ve společnosti. Dále Afghánistán a ta neformální konstrukce. Já jsem také členkou mm, výboru pro rozvoj a tam panuje starost, že využíváme fondy na mm, rozvojovou spolupráci pro reintegraci osob vracejících peníze z evropských zemí. To by už bylo vně eh, rámce rozvojové pomoci. Eh, takže mm, máme tady představu o eh, pozici těchto navrativších se osob a z čeho je ta reintegrace financována. Dále Bělorusko zatímco se vyjednává readmisní dohoda, dohoda o vízové e, e, liberalizaci, vidíme e, určité tedy odchody z Polska do Běloruska. To jsou osoby, kteří jsou, které jsou skutečně tedy imigranti například z Čečny. Vím, že to je problém nejenom v Bělorusku, ale i u nás, totiž konkrétně v Polsku, ale co dělat, aby se ta situace na polsko-běloruské eh, hranici podobala více tomu, co je tedy evropské právo. Byla více v souladu s evropským eh, právem. A pokud pak eh, vracené osoby z Řecka do Turecka. Co děláme? Jak se připravujeme na mm, výsledky toho soudního procesu probíhajícího v Řecku. Jestliže soud rozhodne, že Syřané eh, mohou být vraceni do Turecka, tak si myslím, že se to bude dotýkat velkého počtu lidí a jak se na to připravujeme, eh, co probíhá na řecké straně a co na turecké. Bude to znamenat, že lidé se eh, vracejí do země, která se drasticky změnila a nikoli eh, k lepšímu. Je to země, kde tedy policie nefunguje, jak eh, to bude probíhat. Já eh, očekávám, že dojde k výtržnostem na řeckých ostrovech, když se lidé dozvědí, eh, že se musí vracet, budou revoltovat a nevidím žádné kapacity přijímající na straně Řecka, ani Turecka. Děkuji. Děkuji, to bylo velice užitečné. Bavíme se o možnostech a samozřejmě jsem to říkal na konci, ale nikdo mě neposlouchal. Nemohli bychom mít zasedání výboru o neformálních dohodách eh, mezi listopadem, prosincem, ale také setkání s komisí. Chtěli jsme pos- eh, také pozvat Mogherini. Já to teď jenom zmiňuji před koncem, protože nakonec samozřejmě všichni už jsou pryč, nikdo neposlouchá. Setkám se také s Mogherini, s eh, předsedou AFETu, Ehm, chtěl jsem to teď zmínit, protože je to součástí zájmu, našeho zájmu o neformální dohody. Eh, takže jenom jsem to chtěl zmínit eh, v návaznosti na to, co jste právě řekl. Pokud jo. Hm? A, takže následuje Halahu. Takže EKR je spokojená s kvalitou těchto prezentací a s povzbuzujícími informacemi, které obsahuje. Podporujeme přístup komise, podporujeme misní dohody, ať už formální nebo neformální, mezi Evropskou unii a a e, zmíněnými zeměmi. Mám pouze jednu otázku, kterou už jsem vznesl předtím v tomto kontextu. Ještě pořád se nic neděje mezi Evropskou unii a Somálskem, nebo částem, částí Somálska, pokud jde o budoucí red, dohody o redmisi. Děkuji. Mám Bjork. Děkuji. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla říci, že stejně jako kolega Sangencini se domnívám, že se příliš soustředíme na navracení nebo zpětné přebírání, nebo ať už to nazvá, nazvěte jakkoliv, že to by mělo být klíčem pro legitimitu evropské migrační politiky. No tak to neberu. To je něco, co jste prostě vytvořili. Dobře, Možná, že populistické strany eh, tuto politiku, kterou jste nám představil, podpoří, ale legitimita v uprchl- politice uprchlictví a migrace musí spočívat v tom, že budeme respektovat mezinárodní právo na azyl, eh, že budeme řádně přijímat uprchlíky a že zabezpečíme důstojné přijímání migrantů. A tak, jak jste tady přednesl vaše informace, to je tedy něco, co, nemůžeme, co nebudeme jen tak akceptovat. Setkáváme se s lidmi ve Švédsku, kteří mají strach, kteří se schovávají, mladí lidé, eh, osamocené uprchlíky, kteří mají skutečně strach jít do školy, jít k lékaři to je prostě stínová existence a my se vůbec nestaráme ani o děti, eh, kteří musí žít za takovýchto poměrů ve Švédsku a já se za to stydím. A evropská politika přispívá k této politice stejně tak jako švédská vláda. Teď ve Švédsku probíhá určité hnutí týkající se zastavení um, eh, zaslání zpět eh, do Afganistánu, eh, protože Afganistán není žádná bezpečná země. Jak řekli kolegové z frakce Zelených, my vůbec nevíme, co se stane s, těch lidí, s těmi lidmi, kteří jsou odsunováni do Afganistany. Vždyť se tam nechají jen tak na pospas v Kábulu co pak se sleduje, co se pak s nimi děje. Neměli bychom eh, deportace zastavit, než se bude sledovat, co se s nimi děje potom. To je naše morální povinnost. A pak, co se týče eh, sumy, která byla vydána, eh, je stále méně evropských peněz, ale my taky chceme, kolik vydávají jednotlivé členské státy na řešení této otázky. Chceme řešit, zda je to efektivní způsob vydávání našich peněz. A jak už řeklo více kolegů, musíme dávat velký pozor, musíme zabezpečit, abychom eh, měli lepší demokratický vhled přístup, demokratický přeskum těchto dohod s třetími státy. Přece to nemůže být tak, že Evropská unie veškerou zahraniční politiku soustředí na uzavírání dohod s těmito třetími státy, dohod o readmisi. Musíme dodržovat lidská práva, práva na azyl. Děkuji vám. Cecil Kiange. Prosím, Cecil. Děkuji, Klode. Jen stručně jsem se chtěla vyjádřit k, k této otázce. Lidská práva a základní svobody. Zajímala by mě jedna věc. Můžeme zaručit, že země původu skutečně zajistí Lidská práva, základní svobody. Ještě jedna věc. Je jasné, že ti, kdo se vrátí, budou vystaveni nějakému násilí nebo od nějaký, nějaké pomstě. Nedávno jsem byla v Nigerii. Snažila jsem se navštívit centra, kde se nachází tyto osoby a měla jsem problém, pokud šlo o jednání s, s příslušnými orgány. Můžeme tedy zajistit, co se stane s těmito lidmi, když se vrátí ze země původu. A když se někdo vrátí do Libie, tak co se s těmi lidmi stane? Lze zajistit eh, do, dodržování jejich lidských práv? Dnes tady zajeme strategii partnerství v rámci Africké unie. Měli bychom intenzifikovat právní přístupy. Potřebujeme politiku rozvoje. Další důležitý aspekt je demografie. Mnoho z nich jsou mladí lidé, kteří chtějí mít nějakou jasnou odpověď. Jsou to často oběti chybných politik. A není tu žádná solidarita mezi, eh, v tomto smyslu mezi členskými státy, ale pokud chceme, pokud ne, nebudeme mít solidaritu, no tak jak posílíme partnerské dohody? Čili schop, musíme být schopni monitorovat, co se s těm, děje s těmi lidmi poté, co se vrátí do svých zemí. Děkuji, Cecil. A konečně pan Jurek. Děkuji vám. Mám pouze jednu takovou technickou poznámku, jestli můžeme prosím nahradit, opravit, protože eh, máme to eh, problém, že jsou jiné jazyky na 18. kanále, ale já bych chtěl zmínit Čečence. Čečen, vy jste řekli, že Čečenci byli eh, vyhnáni eh, se, byli v podstatě vyloučeni z Evropské unie, ale někteří z, z těchto lidí jsou zločinci, ano, ale nemůžeme říkat, že všichni lidé z Čečenska jsou jenom eh, nevinní uprchlíci, někteří jsou teroristé. Měli jsme takové případy i v, ve Spojených státech, neměli bychom generalizovat toho, co někteří kolegové řekli, to vypadá nesprávně, že Polsko neakceptuje žádné uprchlíky z Čečenska. To není pravda. My jsme přijali mnoho lidí z Čečenska v průběhu povstání v Čeč- Čečensku. Ale jen málo bylo řečeno o spolupráci mezi německými a ruskými spravodajskými agenturami, kdy spravodajské služby si vyměňovaly informace o migračních tocích. To, co tu zaznělo v kontextu Polska, to se týká individuálních případů. Ještě jednou připomínám, jsou tu lidé z Čečen, jsou, existují lidé z Čečenska, který, eh, kteří bojují na Středním východě, a já chci napravit určitý nesprávný dojem. Ne, že by Čečenci neměli přístup do Polska, obecně to není pravda. Děkuji, jenom jedna minuta. Jenom jedna otázka. Švédsky. Hmm, německy. Afgánská vláda jasně uvedla, že to není bezpečná země a že tam eh, eh, nelze posílat eh, mladé dívky a chlapce, ale lidé, kteří uprchli z Afghánistánu, podnikli, urazili tu dlouhou cestu z Afghánistánu do Švédska, považovat je tedy za eh, eh, lehké eh, ženy a pak je posílat zpátky a pak jsou zatýkány a to tež se týká chlapců, stávají se z nich sexuální otroci. Takže odsun mladých eh, mužů a eh, žen eh, do Afganistánu, vědomí toho, co se tam s nimi děje, to je skutečně velmi, velmi špatné. Co proti tomu my jako Evropská unie děláme? Děkuji. Děkuji. A zpátky k Simon, dáme slovo Simonovi. Souhlasím s paní z že nyní budujeme že strukturu odpovědnosti. Měli jsme tu ten dopis, který byl dobře strukturován. A, um, jak je jasné z příspěvků poslanců, tak je jasné Afganistán, Mali, Libie a další, kteří zazněli v dalších debatách, že to, toto bude pokračovat bude to pokračovat. Ehm, budeme, budeme to slyšet často na tomto výboru, protože musíme samozřejmě zesilovat odpovědnost jak ze strany komise, tak i dalších. Potřebujeme lepší takovouto strukturu. Takže je to instituční otázka, ale jsou to také body k jednotlivým zemím a, a já vím, že kolegové, paní z Argentiny a další naznačovali, že je zapotřebí, aby to bylo na jakémsi permanentnějším základě. Takže Simone, můžete prosím se k této věci vyjádřit? Tak aby máme mít eh, ještě následné zasedání eh, zřejmě v listopadu. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové. Děkuji za vyjádřený zájem. Já se omlouvám, já jsem chtěl záměrně využít ten čas, abych vám dal maximum informací, pokud jde o některé readmisní dohody, některé. Je důležité, abyste měli přístup k těmto informacím, ať už jsou, to, ať už jsou právě formální nebo ne. Ale cenu, kterou jsem za to zaplatil, byla, že jsem možná nemohl hovořit úplně jasně, pokud jde o, něk- o některé Eh, věci, jakože nikdo, kdo žádá o azyl, není navrácen, aniž by neproběhlo, neproběhlo individualizované azylové řízení. Takže to není vůbec, vůbec o zranitelných lidech, kteří se dostanou do Evropské unie a my je prostě dáme na leta, do letadla a vrátíme zpátky. Ne, to jsou lidé, kteří měli individualizované azylové řízení, kterým prošli a jeho výsledek nebyl pozitivní. A teprve poté na základě mezinárodního práva jsou pak vráceni zpátky. E, takže já jsem například e, si povšiml volání jednoho poslance, že potřebujeme reformu azylového systému. Já vás e, ubezpečuji o tom, že souhlasíme. My každou chvíli uvažujeme o tom, jak pokročit ve vyjednávání mezi radou a parlamentem a jak dospět k vyřešení této záležitosti, eh, aby, jsme, aby vznikl skutečný mechanismus solidarity se státy, jako je Řecko a Itálie. Eh, a aby stěžili z té solidarity, která je jádrem evropského projektu. Chci, si to pouze zdůraznit, že jsem eh, se nevyjádřil k tomu, co se děje předtím, než je někdo, než je někdo vrácen. Myslím, že je to naprosto zásadní. Toto je Evropská unie, v ní žijeme. Já jsem hrdý na to, že jsem její součástí. Um, já se mluvám, že ten dopis je z června. Původně jsme měli hovořit o této debatě 7. července, ale Libe měla na pořadu jednání další věci, takže jsme to museli, museli odložit. Chci vás všechny ujistit, že pokud jde o některé, některá komplexní statistická data, ta komise nic neskrývá. Všechno je to k dispozici ve veřejných zdrojích od Eurostatu. Ale co bych velice rád udělal, kdybychom ta data, která dnes máme, nějakým způsobem doplnili nejenom o procenta, ale o přesná čísla, a pak eh, v průběhu času, jak budeme prohlubovat to, jak spolupracujeme v této oblasti, můžeme i také zlepšit ten materiál, který vám eh, dáváme, reagovat na některá konstruktivní doporučení. A, a dáme vám k dispozici některé konkrétní údaje, nejenom procenta. A ještě chci připojit komisař Avrampolos a další, kdykoliv chcete jít do větších podrobností, pokud jde o individuální státy, formální uspořádání, méně formální uspořádání, vždy jsme k dispozici, je to součást naší povinnosti, abychom zde byli. A teď se dostávám k některým specifickým otázkám, které zazněly. Začnu paní Komeš, omlouvám se, kdy, jestli mi někdy uniknou vaše jména, protože mi operovali minulý týden oko, takže nevidím úplně, ne, ne, můj zrak na tom není úplně nejlíp. Paní Gomeš, zmínila jste Alžírsko, Maroko, jaké jsou hlavní problémy eh, naši eh, partneři. Často jsou to právě ty klauzule eh, o třetích zemích v rádmistních dohodách, které se jim Líbí, ale je to trošku komplexnější. Pokud se podíváte na Maroko a Španělsko, tam to funguje, myslím, velice dobře v bilaterních uspořádáních, ale v praxi vidíme, že tu je eh, také trošku určité znepokojení ohledně jakýchkoliv možností vracení vlastních příslušníků. A, ale eh, já jsem rozhodně nechtěl vyvolávat žádný dojem, že tr, ten eh, Trustový fond pro Afriku eh, přinesl malé výsledky. To jsem rozhodně nechtěl říci, eh, ale šlo mi o to partner, partner, rámec partnerství s těmi zeměmi, které jsou zeměmi původu oproti tedy zemím tranzitu. Zatím bylo těžké dosáhnout konkrétních uspořádání a dohod o návratech. Pokud jde o středomořskou cestu, eh, řeknu to jasně, ehm, mnoho z nich nevrací vůbec nikoho do Libie. Eh, tedy tyto státy nevrací nikoho do Libie. K tomu nedochází. Dovolte mi eh, dát vám několik statistik. Došlo k poklesu v průběhu července a srpna z mnoha důvodů Um, jako příklad srpen 2017 počet příchozích byl 3900, což je kapka oproti roku 2016, kdy bylo 22 tisíc. Z procentního hlediska je to pokles o 82%. Pokud jde o um, národnosti, tak když se podíváme na těch pět eh, nejvíce zastoupených oproti který kalendářní rok 2017, tak eh, na čele jsou občané z Nigérie, dále z Guinei, dále Bangladeš. A tento počet se snížil podstatně, ehm, protože ehm, nyní přestaly být eh, vydávány víza na letiště dále pobřeží Slovenoviny a Mali. Pokud jde o naše vlastní účast, tak poskytujeme finanční podporu projektům v Libii, podporu zejména um, OSN, UNICEFu, ION, ION a samozřejmě pracujeme ve velice těžkých podmínkách. Snažíme se zajistit, aby kvalita těchto center kde je tolik těch migrantů, aby se zlepšila. A rovněž um, byla poskytována pomoc lidem, kteří možná nedostali uh, uprchlický status, ale nabízet jim určitě dobrovolný návrat z Libie do jejich vlastních zemí. Asi 6 tisíc lidí bylo takto dobrovolně navráceno. I, i, já jsem se setkal s ministrem Militem v Římě byl tam také ministr vnitra z Libie a my jsme velmi jasně sdělili libijskému ministrovi vnitra, že naléhavě potřebujeme zl- vidět zlepšení podmínek v těchto centrech v Libii. A také pokud je o přístup k UNHCR um, a ION, a um, je důležité, důležité zajistit, aby tito lidé měli ochranu a aby měli způsoby, Eh, přemístění, eh, přesídlení a eh, myslím, že jsme dali k dispozici výrazné část, částky 400 milionů eur, abychom tím pokryli asi 400 tisíc přemístění a povzbuzeme členské státy v tom, aby přijímali také závazky z, z Nigeru, z Libie, ale také z Etiopie, tak, aby ti lidé, kteří potřebují ochranu, Hm, si našli cestu do Evropské unie, aniž by museli platit nějakému převaděči, aniž by museli riskovat životy. Takže na to máme velmi silný zájem a snažíme se najít skutečně um, určité způsoby pro lidi, kteří potřebují ochranu a pro také některé hospodářské migranty, jejichž uh, dovednosti potřebujeme v Evropské, Evropské unii, abychom neměli ty uh, divoké, uh, neregulované toky protože ty představují skutečné riziko. Pak je tu řada otázek eh, týkající z Etiopie, paní Veržia. Dovolte mi říct ještě jednou. Eh, respektování lidských práv a základních svobod, to je eh, také středobodem našeho, naší diskuze s, s Etiopií. Myslím, že dialog v oblasti lidských práv je, to je doplňkem tohoto se službami paní Mogherini, která to také se, se tím zabývá. A samozřejmě jsou tam některé znepokojivé známky vývoje v nedávné době. Došlo ke zhoršení ze současného výjimečného stavu. A to jsou všechno aspekty, které si vyžadují Indy, kde, které se přeskoumávají členským, jsou přeskoumávány členskými státy. Stále více vidíme eh, eh, také práci EASA, která začíná vypracovávat harmonizovanější soubor informací a údajů o jednotlivých zemích, tak aby bylo, bylo dáno k dispozici jednotlivým azylovým službám členských států. A já se domnívám, jak zmínili někteří z vás v vašich příspěvcích, bývá odvést ještě hodně práce pokud jde o harmonizaci eh, s tím, že i nadále je, jsou tu různé míry uznávání mezi Evropskou unii a členskými státy. Dále, pokud jde otázku navracení, non-refoulement to je zásadní, základní princip, který je e, skutečně podstatou úplně všeho. Nikdo není něčemu takovému podroben. Um, pokud jde o monitorování, to se tu také párkrát objevilo. A řeknu vám, řeknu to zcela otevřeně, není to vždycky jednoduché, protože někteří navrátilci nechtějí být monitorováni, ale když se podíváte na to, co děláme s IOM, tak probíhá tam několik pilotních projektů. Jeden například v Pakistánu, kdy se snažíme přesně monitorovat, k čemu dochází. A jedna věc, která je důležitá z hlediska monitorování toho, co se děje. Když jsou ty návraty doprovázeny nějakým reintegračním balíčkem, tak to většinou fakt umožňuje jak pobízet dobrovolné návraty, tak i zajistit udržitelnější základ monitorování, protože to souvisí s tím jak je poskytován integrační balíček. Dále pokud eh, jde o Bělorusko, mm, Polsko, Bělorusko, to, na to bych se podíval podrobněji, pokud jsou nějaké informace. Tady byla ta informace paní Žoli. A pokud jde o navracení občanů do Turecka, tak eh, tam to bude záležet na to rozhodnutí řeckého eh, soudu, to, jakým způsobem se implementuje prohlášení mezi e, Evropou a Tureckem, je v souladu s mezinárodním právem a našimi závazky podle charty. Protože všechny osoby, které eh, nyní přichází, jsou podrobeny individualizovanému procesu, a míra návratu je pořád poměrně nízká. Asi 1800. A pokud vím, tak nikdo, kdo požádal eh, o azyl, zatím nebyl eh, navrácen do Turecka. Ale pokud jde o Syřany a podmínky, které jsou k dispozici Syřanům z hlediska přístupu eh, k trhu práce, přístřeší, eh, ubytování a tak dále. To stále nás vede k tomu, že Turecko je pro Syřany stále bezpečnou třetí zemí. A jedna věc, který, kterou děláme, je, že finanční podpora, kterou podporujeme na základě toho uspořádání pro uprchlíky v Turecku, to je něco, co nejde přímo eh, té turecké vládě, ale na podporu uprchlíků v Turecku, a e, teď se dostáváme ke vzdělávacímu systému v Turecku, zdravotní náklady a tak dále. To všechno mělo být klíčovou součástí, která by doprovázela návraty, pokud dojde k navýšení v této oblasti. Dále otázka k Somálsku. Ne, zatím nemáme žádné uspořádání se Somálskem, pokud jde o návraty. Paní Kenge, ještě jednou musím říci, že věřím v dodržování lidských práv jedinců, že to je něco, co evropský, evropské právo vyžaduje a k návratům dochází pouze na konci toho procesu. Není žádný eh, návrat do Libie v současné době a musím jen zopakovat to, co jste zmínila, eh, pokud jde o solidaritu eh, a při setkání s premiérem Maďarska to řekl přece komise zcela jasně. Pokud jde o navracení nezletilých, to, se, to je spravováno velice jasně legislativou v individuálních členských státech a zranitelnost je, je samozřejmě eh, něčím, k čemu je přihlíženo eh, v těch konečných rozhodnutích. Um Samozřejmě je zásadní, že nebudeme nikdy eh, vracet nezletilé. Eh, a dále jsou to otázky, otázka mladých dívek z Afganistánu. Pokud vím, tak počet těch ty, ty dívky bez doprovodu nezletilé nejsou navraceny. Takže toto je jedna z věcí. Vím, že jsem možná neodpověděl na všechno úplně stoprocentně, ale rád tak eh, učiním bilaterálně, pokud to bude nutné. Děkuji. Vám i vašemu týmu. Takže kolegové, to je přesně jedna z těch otázek, kdy bychom klidně mohli ještě doplňovat, rozšiřovat, prodlužovat debatu, ale není pochyb o tom, že pan eh, Mordy klidně zodpoví do větších podrobností, eh, pokud budete chtít, ale je tu pro nás, pro výbor, základní otázka, že bychom měli posílit naší možnost odpovědnosti v této oblasti, což myslím eh, bylo vyjádřeno i dalšími poslanci. Takže my se snažíme, eh, budeme snažit, jak si vyostřit, posílit naši akceschopnost této oblasti. Již jsem zmínil to zasedání v listopadu, a potom nejenom s komisí, ale tak, také eh, s, e s SSVČ a samozřejmě, že jsme angažováni, pokud jde o snahu najít odpovědi mm, zasedání předsedou AFETu příští týden, tam, tam to nastolím také. Um, no, a Jinak si velice cením eh, všech těchto záležitostí, velice si cením eh, těch intenzivních otázek ehm, a samozřejmě chystáme se do Tuniska v nadcházejících dnech. Ehm, proberu to s koordinátory. K tomuto bodu se vrátíme velmi brzy. Um, just starting slightly late with a Kolegové, začínáme bohužel trochu později, omlouvám se, ale eh, eh, dostáváme se nyní k boji eh, číslo 10, boj proti afrofobii. A já bych stručně tento bod představil, uvedl. Je to jedna z nejrozšířenějších diskriminací v EU. My jsme zařadili eh, tento bod do programu, protože Evropská sítě proti rasismu eh, vydala eh, zprávu, kterou bychom dnes chtěli osvětlit. Máme zde Karen Taylorovou, která je členka správní rady NR a bude s námi o tom hovořit. Odvedla řadu dobré práce na toto téma Mnozí z vás asi Enar znají a e, její práci a e, proto srdečně vítám Karen mezi námi, aby promluvila na toto nesmírně důležité téma. E, prosím, abyste promluvila asi v limitu deseti minut a poté budeme moci diskutovat se členy. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové jako členka správní rady ENAR, tedy Evropské sítě proti rasismu, vítám rozhodnutí výboru eh, LIBE mm, zařadit eh, tento specifický bod do programu o eh, narůstajícím rasismu vůči lidem afrického původu v Evropě. Děkuji za pozvání a abych mohla přispět k tomuto tématu. Toto je první z řady diskusí, zejména o afrofobii mm, po několika akcích eh, v tomto parlamentu eh, které byly pořádány ENAR a Edy, Ale chci eh, jasně říci, že 30 minut není dost na smysluplnou diskusi a plánování eh, kroku eh, do budoucna. Pouze bych vás chtěla povzbudit, abyste v tom pokračovali a uspořádali i další slyšení na toto téma, které by vedlo také k usnesení výboru LIBE. Ale nejdříve několik slov k ENAR. ENAR je jediná panevropská síť nevládních organizací bojujících proti rasismu a e, diskriminaci, e, která e, pracuje i napříč komunitami NR a její členové mají odborné znalosti o afrofobii a dalších typech rasismu. Vydali jsme knihu o lidech afrického původu a Evropanech tmavé pleti a také s konkrétní zprávu o afrofobii v Evropské unii. Eh, eh, my eh, tady nepřicházíme s určitými výmluvami pro nedostatek dat. Mm, ostatně naše materiály můžete nalézt i na našich webových stránkách. Afrofobie je specifická forma rasismu, která se týká jakéhokoliv násilného aktu anebo diskriminaci Eh, na základě historických negativních stereotypů, které vedou k vylučování, dehumanizaci eh, eh, lidí černé pleti, tmavé pleti. Nemá to nic společného s patologickou fobií. Ani homofobie a islamofobie nejsou iracionální obavy, ale určité konkrétní formy diskriminace. Rasismus proti černým staví na eh, historickém eh, kolonialismu a transatlantickém obchodování s otroky. To také mm, vyplývá z eh, různých dokumentů. Odhaduje se, že asi 50 milionů osob afrického původu a Evropanů eh, tmavé pleti se nacházejí v Evropě. Je jasné, že eh, osoby afrického původu tvoří jednu eh, z nejrychleji rostoucích skupin v Evropě. A jsou, tito lidé jsou ve všech členských státech od nízkých procent v Pobaltí až k 4-5 procentům obyvatelstva, například v Nizozemí. Někteří patří k nedávným eh, komunitám migrantům, někteří jsou eh, eh, již evropskými občany a jejich rodiny pobývají v Evropě desetiletí nebo staletí. Osoby afrického původu anebo tmavé pleti jsou obětmi mimořádně násilných zločinů. První průzkum, kterou provedla Evropská agentura pro lidská práva, hovoří o tom, že 83% subsaharských Afričanů v Evropě byli obětmi alespoň jednoho rasově motivovaného zločinu v 12 eh, měsících před eh, eh, dotazem. Například Afrošvédi jsou nejvíce vystaveni zločinům z násilí. Je tam asi 24% nárůst od roku 2008. V roce 2015 jeden muž zabil tři osoby a e, to nožem a e, to bylo definováno jako e, rasový útok etnická profilace eh, eh, jsou eh, dlouhodobé problémy. V Paříži průzkum Open Society Justice Initiative ukazuje, že lidé vnímání jako tmaví jsou, budou šestkrát častěji zastavování policií než Běloši. Ve Spojeném království jsou také lidé mnohem častěji, a sice šestkrát častěji zastavování policií a také legitimování v Německu, opakované odmítání faktu, eh, že eh, černí eh, lidé jsou rasově profilování, vede k neefektivnímu stíhání trestných činů rasově motivovaných. V řadě zemí, které mají data, ukazují zjistí, že eh, černí jsou nadměrně zastoupeni ve věznicích. V roce 2017 jsme zaznamenali řadu případů násilí eh, na černých a sice ze strany policie, eh, včetně umrtí v červenci ve Spojeném království a také k násilí ve Francii. V Německu případ Uri Jala, který umřel v policejní cele v 90. letech 20. 20. století bude opět eh, soudně projednáván. Víme, že lidé afrického původu jsou mimořádně nedostatečně zastoupeni eh, ve vládních eh, kruzích. Takže diskriminace a rasismus je problém každodenní všechny ukazatele vzdělávání, zdraví, eh, spravedlnost, zaměstnanost, eh, všude tam jsou černí lidé nejvíc eh, diskriminováni. Zaměstnanost například je oblast, kde jsou k dispozici legislativní ochrany a pojistky na evropské úrovni, ale faktem je, že diskriminace tam stále ještě probíhá a sice je velmi zneklidňující. Lidé afrického to znamená, eh, tento typ eh, rasismu eh, s nádechem tedy kolonialismu je stále ještě přítomen v Evropě. Změny v politice migrace a asilové politice mají e, dopad na e, Afri- e, osoby afrického původu nebo tmavé pleti. Veřejné a politické diskursy, které usilují o diferenciaci mezi legitimními žádostmi o azyl a ekonomickými migranty, mají sklon demonizovat celé skupiny, zejména africké migranty zneklidňující zprávy o úmrtích subsaharských Afričanů eh, na eh, moři se často objevují eh, v evropských zprávách, ale setkávají se, hosty, se s hosty hostí. Evropská unie, Evropa má, prav, má nutnost, povinnost zajistit nediskriminování těchto osob. V roce 2015 generální valné zhromáždění OSN Eh, se tímto tématem také eh, zabývalo a eh, rozhodlo, že je nutno spolupracovat v duchu spravedlnosti a rozvoje. Nicméně rasová diskriminace a také rasově motivované trestné činy jsou velmi rozšířeny. Je nejvyšší čas, aby abychom věnovali této situaci pozornost. Je zde ještě více problémů, které je nutno řešit a my doufáme, že v budoucnu bude tomu věnováno slyšení a také debata i usnesení eh, tohoto parlamentu. Eh, v této chvíli ENAR volá po následujících čtyřech krocích. Za prvé, výbor Libe by měl schválit usnesení o boji proti afrofobii v Evropské unii. Za druhé, evropské instituce by eh, eh, měly se zúčastnit na eh, nadcházející regionální konferenci v Ženevě v listopadu letoš, letošního roku. Za třetí, Evropská komise by měla jmenovat koordinátora eh, s pravomocí potírat afrofobii, stejně tak, jak se to děje eh, s antisemitismem a islamofobií. A za čtvrté, Evropská komise by měla schválit celoevropský rámec, který bude povzbuzovat členské státy k vypracovávání eh, akčních plánů a eh, shromažďování eh, dat na základě sebeurčení. Chtěla bych závěrem zdůraznit, že je důležité řešit společně všechny typy rasismu, to znamená antisemitismus, islamofobii a také nenávist k Romům. A také je nutno dát najevo, že všechny typy rasismu a nenávisti eh, jsou problémem pro nás, pro všechny a je nutno je řešit. Základní eh, rozdíl spočívá v tom, že na eh, rozdíl od osob afrického původu historický vývoj jiných komunit je politicky uznán. A politici samozřejmě rychle odmítli protest s společnosti alt-right v USA, což je správné, ale je nutno stejně tak důrazně odmítat rasismus v Evropě, protože i v Evropě dochází k případům ehm, zabití ehm, osob tmavé pleti na ulicích, na veřejnosti nebo ehm, násilného zacházení s ním nebo znásilňování. Určitě ty extrémy nejsou takové, nebo excesy nejsou takové jako v USA, ale jsou alarmující je alarmující také, eh, eh, že odmítání, je nutno tedy, aby odmítání eh, rasismu v Evropě bylo mnohem vyšší než v USA. Děkuji za pozornost. Také jsme zaznamenali ty návrhy ve vašem tak významném příspěvku. Máme tlumočení jenom do 12. 4. 40, to se trošku bojím to si po takovéto prezentaci, ale rád bych poděkoval tlumočníkům za jejich ochotu pokračovat do 12.40. Eh, máme tady některé kolegy, kteří by chtěli zareagovat na vynikající prezentaci, takže prosím. Děkuji chci velice poděkovat paní Taylorové eh, z Enaru, že nám představila jejich práci v boji proti xenofobii. Já mám to potěšení s vámi spolupracovat a musím vám říci, že úroveň nenávisti, když společně eh, jsme organizujeme seminář, ať už eh, to bylo v nejrůznějších místech v Nězemsku jinde. Ta nenávist byla strašná a já jsem musela zavolat bezpečnostní složky parlamentu, aby zajistili naši bezpečnost. Čili je nesmírně důležité, aby my jako Evropský parlament jsme skutečně učinili kroky ve zlepšení této situace. Vy jste nám hovořila o specificích afrofobie. Je třeba pochopit naši historii. Myslím si, že v tom, oč se snažíme, co se týče potírání antiislamismu, anticiganismu, antiafrikanismu. To vše musíme překonat, bojovat proti tomu a děkuji vám, že nám v tom boji pomáháme. Máme koloniální minulost, musíme uznat, eh, co jsme tam dělali. Máme tady také, měli jsme obchodování s Černochy, a víme, jaká problematika je v této souvislosti také s migrací. Bylo to všechno vaší organizací do komentováno stejně tak jako švédskou organizací, která s vámi spolupracuje, jsem zmapovala se situace v otázce vzdělávání, bydlení a tak dále. Samozřejmě ne, začínáme od bodu nula. Máme tady již určité znalosti a vědomosti. Za levici vám slibujeme podporu, budeme se snažit pokročit v řešení, v hledání liberálních řešení a budeme se snažit najít spolupráci s dalšími politickými skupinami. Co je pozitivní, je skutečnost, že ne, neexistuje iracionální strach. Je to diskriminace, je to rasistické násilí vůči černým lidem a musíme to skutečně zastavit, čili máte naši podporu. Thank you very much. And Soraya Post, please. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. Před dlouhou dobou, kolem roku 2000, jsem si všimla, že vy, Claude, jste pořádal konferenci. Byla jsem taky pozvaná a týkalo se to politické účasti pro spolupráci s africkými lidmi a obdobnou konferenci jsme měli s Romy. Samozřejmě, já podporuji tuto práci a, a Enar dělá velkou práci v tomto ohledu. Klíčová záležitost je, musíme se soustředit na to, rozklíčovat, co je to rasismus a jak funguje, jak pracuje, jak se zviditelňuje. A na koho se zaměřuje. Naprosto podporuji. E, e, ráda bych dodala své zkušenosti týkající se spotírání anticiganismu. Víte, že máme určitou koncepci v boji proti e, nenávisti či utisku Romů a tady bychom mohli naše zkušenosti využít. Také se domnívám, že my jako výbor Libe bychom měli uspořádat slyšení k tomuto tématu a výsledkem ho doufám by mělo být, že vyvineme silný tlak na komisi, aby pracovala na tomto tématu. Také si myslím, nevím, jenom jsem chtěla říci, já si nemyslím, že jenom koordinace je dobrá věc. Zatím je to nedostačující, máme zatím nedostačující koordinaci. Vždyť my jsme tady spolupracovali s nevládními organizaci v otázce Romů. Tato forma rasismu se týká vlastně všech oblastí od nejvyšší úrovně až do té nejnižší úrovně. To jsou ty specifické formy rasismu. Nedomnívám se, že to stačí. Eh, žádala bych víc. nakonec, na závěru, vy jste také uznala, jak přispívá Cecil Kenge eh, na práci, k práci v tomto parlamentu. Víte, jak působí v Itálii a nejenom u nás v našem parlamentu, takže teď má slovo Cecil. Děkuji, Claude. Také jsem chtěla poděkovat naší řečnici. Poprvé tato, tento výbor diskutuje o afrofobii. Je to málo známý, ale velmi rozšířený fenomén. Viděla jsem, že eh, mnoho osob afrického eh, původu zažívají různé projevy nenávisti každý den a mnohokrát si to člověk uvědomí, když eh, zaujíma určitý významný viditelný post a stane se určitým elementem, přitahuje prvek, eh, pozornost a eh, začíná si uvědomovat více toho, to, co se děje. Různé formy této diskriminace jak už zaznělo eh, od zpravodajky, jsou skutečně rozmanité od eh, tedy etnické profilace, diskriminaci v práci, eh, dále se stávají ty lidé obětmi nenávistných trestných činů. Vidíme to i mm, ve statistikách. A je skvělé, že je mále, má, máme. Pokud jde o fenomén imigrace, tento mm, fenomén v uplynulých eh, letech vedl k tomu, že i terorismus je eh, propojován eh, právě s migrací, s osobami černé nebo tmavé pleti. Představují údajně hrozbu mm, bezpečnosti země a tak dále. Jsou to stereotypy, které se využívají bez jakýchkoliv sancí. Například poslední případ z Itálie. Nyní violenza ritrae una, una, una donna byl zveřejněn jeden manifest, který eh, jasně vyzýval eh, k násilí vůči eh, jednomu člověku černé pleti. A tito lidé byli označeni jako invazoři a byl tady skutečně napadá nejenom on, ale i jeho e, e, rodina. A e, skutečně to má konotace s dobami fašismu. OSN vyhlásí dekádu období věnovaného ochraně osoby, osobám tmavé pleti. Já se domnívám, že je nutno se postarat o to, aby tomu učinila zadost také justice. Závěrem možno e, ještě jedna poznámka. Je nutno, aby e, členské státy přijímaly vlastní e, právní předpisy. Já doufám také, že parlament vezme v potaz všechny ty požadavky, které zde zazněly a domnívám se, že to je teprve začátek cesty, které, který vyústí v usnesení a že také budou vzaty v potaz intervence a názor názory mých kolegů, kteří eh, tady promluvili ještě přede mnou. Děkuji. Děkuji, Cecil. Eh, děkuji za všechno, co děláš v této oblasti. Děkuji eh, tlumočníkům a já bych ještě měl tedy poslední bod. Neočekáváme, že zareagujeme na všechny otázky, protože hm, jste pokryla toho mnou ve vaší prezentaci, ale dvě věci jsou důležité. Za prvé antidiskriminace Eh, tou se zaobíraly spíše jiné výbory, ale teď je to jedna z našich velkých odpovědností a děláme také řadu dalších věcí. Já bych rád, aby jste nám mohla říct, jak můžeme pokračovat ve spolupráci, když se scházíme a hovoříme o takových zásadních věcech, jako jsme dnes hovořili o readmisích, o deportacích a tak dále. Eh, čili vaše um, nápady, úvahy o tom, jak náš výbor by mohl učinit více v této oblasti. Druhá otázka se týče diverzity reprezentace v evropských institucích. Není, tady není eh, nějaká africká či africko-karibská reprezentace, eh, čili diskriminace v institucích je rozšířena i v členských státech je to komplikovaná věc, ale já si myslím, že v evropských institucích bychom něco měli dělat. Není tady žádný monitoring v tomto ohledu, ale něco by se mělo udělat. A já požádám eh, Enar, aby znovu zahájili svou kampaň, protože zatím se spíše věci zhoršuje. Máme tady směrnici proti rasismu, která vůbec eh, není implementovaná, protože v období škortu nikdo na to nedbal. A jak tady zaznělo, měli bychom skutečně zahájit naši kampaně, aby se to začalo implementovat. Já samozřejmě nechci, abyste všichni reagovali. Víte, že my všichni jsme na vaší straně, ale eh, myslím, že potřebujeme určitý restart, znovu zahájení této kampaně a děkuji mnohokrát kolegům, že zůstali. Děkuji, že ještě neodcházíte, takže možná Eh, jenom říci, že souhlasíme se vším, co jste řekla, ale měli bychom, jak už jsem řekl, znovu osvěžit naši kampaň a děkuji za váš vynikající příspěvek. Chcete ještě něco říci na závěr? No, nemohla bych více souhlasit se všemi vašimi připomínkami. Možná ne se všemi, ale k tomu se ještě vrátím a začnu etnickými minoritami a otvírání se vůči těmto etnickým minoritám v evropských institucích. A do toho by se tedy parlament skutečně měl pustit. Mělo by to vzejít z tohoto výboru a mělo by to být také za našeho spolupůsobení ENARu když se například podíváme na Německo, kde už se uskutečňuje celá řada opatření v různých institucích, aby se zajistilo eh, aby se zajistila diverzita eh, té reakce na první otázku. Za druhé, domnívám se, že osoba, která zde v parlamentu byla tím pověřena, by mohla být ta, která by vytvářela kontakty s nevládními organizacemi, s občanskou společností, protože zatím jsme hovořili s několika poslanci z komisí, ale byla to dlouhá, dlouhá cesta. Vlastně nikdo nebyl pověřen tím, aby na evropské úrovni řešil tu otázku této afrifobie. Takže já si myslím, že tady nás čeká hodně práce. Děkuji Cecil za to, že jste řekla, co se, že jste řekla k tomu, co se děje v Itálii. To je skutečně nepřijatelné. V Německu teď také provozujeme kampaň eh, před polí voleb, které se konají 20. 4. 25. září navrhuje, máme také kandidáta černé pleti, ale během kampaně jsme ohrožováni a je to něco podobného a znechucujícího jako to, co se děje v Itálii. Čili já bych doporučila, aby poslanci tohoto výboru eh, sledovali, co se děje v jednotlivých eh, státech Eh, protože mm, eh, lidé tam necítí podporu ani svých států, ani evropských institucí, čili určitý monitoring z vaší strany by byl také velice užitečný. Nezapomněla jsem na něco. No, myslím si, že se zbytkem toho, co tu zaznělo, naprosto souhlasím. Takže doufáme, Víte, máme tady tolik věcí a já vím, že budeme pokračovat v tomto boji proti antidiskriminaci, protože to je tak významný bod a mm, už je to zůstane na pořadu našeho jednání. Děkuji všech, všem kolegům za jejich vynikající příspěvky. Děkuji i vám. Budeme pokračovat ve spolupráci s NRM. Děkuji mnohokrát za vaši práci. Děkuji kolegům, děkuji tlumočníkům. My jsme zejména zaregistrovali těch 5-6 bodů, o kterých jste se zmínila pro nastávající práci. A také samozřejmě váš projev, projev bude dán k dispozici kolegové. Děkujeme vám všem a uvidíme se odpoledne.